clearly not working. Good morning, Nefunguje to moc. Všechny vás vítám. Šťastný nový rok. Děkuji. Vítám vás po svátcích. Doufám, že všichni, zvláště náš sekretariát a asistenti, si odpočinuli během svátků a vítám vás na prvním zasedání výboru v roce 2016. Tento rok pro nás bude asi dost intenzivní, aspoň doufám, máme hodně práce. Eh, máme změny pořadu jednání, informace o pracovní skupině o právech duševním vlastnictví a autorském právu pod bodem 4. Eh, paní komisařka Věra Jourová odprezentuje dva zákonodárné návrhy o digitálních smlouvách ve společné debatě nad body 8 a 9, takže přijde během dopoledne. A paní Claire Berry, která byla nedávno jmenována eh, zástupkyní generální ředitele DG Connect, eh, bude hovořit o návrhu o přenositelnosti pod bodem 10. A jestli nikdo nic nemá, můžeme takto pořád jednání schválit. Děkuji. A teď můžeme také schválit e, zápis ze zasedání 7. a 10. E, prosince. 10. bylo odloženo, takže jenom 7. E, prosím. Dobře, děkuji. A teď budeme hovořit o trialogu. Bod 4, Catherine Steiler. To byla pracovní skupina, která se sešla 16. prosince na téma práv duševního vlastnictví a reformě eh, autorského práva. Máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedající. Tato schůzka proběhla ve Štrasburku před eh, Vánoci a byla to příležitost podat dva návrhy. Bylo zajímavé, že co se týče těchto témat, všichni víte, že se jedná o lidi se zvláštními potřebami, s postižením zrakovým a dalším. E, víme, že pouze 5 e, knih existuje v nějakém formátu, který je pro tyto lidi přístupný. E, bylo to zajímavé, protože i ze strany komise zazněla omluva za to, jak dlouho to trvá se zabývat touto důležitou otázkou. Musíme tlačit na pokrok, je to neuvěřitelná situace, že naši eh, zrakově postižení občané nemají přístup k literatuře. Musíme to řešit. Také proběhla prezentace, která se týkala autorského práva eh, ze strany Google a YouTube. To bylo také užitečné. A pracovní skupina pro autorské právo bude pokračovat. Já jsem nedostala program na tento rok. Jakmile ji dostanu, sdělím vám to. Eh, souvislost mezi prací tohoto výboru a autorským právem je jasná, je tam mnoho propojení a budeme i nadále, jako vždy, eh, spolupracovat i s kolegy z dalších výborů a já děkuji za to, že jste mi dala příležitost vás o tom informovat. I nadále budeme v rámci různých pracovních skupin na tomto pracovat s kolegy, kteří mají zájem o, o těchto otázkách mluvit. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to také navazuje na tu otázku přístupnosti, o které bude řeč. Tak eh, jak eh, budeme pracovat na otázkách eh, trialogu o přístupnosti webu, neboli tady je mnoho, mnoho pro, propojení, co se týče digitálních médií. Já jsem ještě zapomněla vám sdělit některá sdělení předsedy. Za prvé, ve všech jazycích online eh, je k dispozici kopie prezentace Evropské komise o hlavních otázkách vznesených poslanci na schůzi 7. Eh, prosince. To se týkalo směrnice o střelných zbraních, neboli to je k dispozici na webových stránkách. Mám vám připomenout, že toto pracovní zasedání je také vysíláno online a já jsem skutečně byla oslovena řadou lidí, kteří sledovali naše poslední zasedání 7. prosince, takže je to skutečně užitečné, že se to vysílá online a chci vám připomenout, že veškerá elektronická zasedání také z nich jsou dokumenty k dispozici na našich webových stránkách. E, stojí-li někdo e, o nějakou zpětnou e, vazbu o našich webových stránkách, možnostech je zlepšit. Náš sekretariát se neustále snaží tedy zlepšit prezentaci našich dokument, naše dokumenty a jsou velice hrdí na to, že si vedeme lépe než ostatní. Takže rozhodně přicházejte i sami se svými zlepšovacími návrhy. A teď vám ještě sdělím informaci eh, o eh, veřejné eh, soutěži. Jedná se o zlepšení Eh, zlepšení informací pro zákonodárce, tak aby eh, zákonodárná iniciativa eh, vycházela skutečně z poznatků. Za tím účelem oslovujeme nejrůznější think tanky, univerzity, akademiky, odborníky a proto jsme zveřejnili otevřenou výzvu pro veřejnou soutěž, které se mohou účastnit na téma veřejných soutěží, veřejných zakázek, celní unie, spotřebitelské politiky, digitálního trhu, jednotného trhu, Všichni eh, vítáme veškeré univerzity, nezávislé think tanky a konzultantské společnosti, kteří, které se specializují na tyto oblasti, aby zareagovali na naši výzvu k podání nabídek. Eh, stojíme o širokou tedy škálu expertů a eh, tato výzva k podání nabídek je k dispozici na našich webových stránkách. Jestli někdo z vás chce přijít eh, s upozorněním určitých univerzit nebo odborníků, kteří jsou činní v této oblasti, tak možná eh, byste je mohli nasměrovat eh, tedy na tuto informaci na našich webových stránkách, aby se mohli zúčastnit. A teď budeme mít třikrát hlasování a já k tomu vám také Eh, chci ještě něco říci. Eh, pan Šváb, děkuji. Eh, já, paní předsedající, samozřejmě vítám to, že nás informujete o tom, že máme tuto výzvu, kdy hledáme nové odborníky, kteří by nám mohli pomoci při naší práci, ale hmm Myslím, že mluvím eh, za mnoho kolegů, chci jasně říci, že eh, tento postup je naprosto nedostatečný, abychom tedy eh, rychle a efektivně se dostali k nezbytným informacím. My jsme už hovořili s ředitelstvím B na toto téma často, když potřebujeme rychle informace, a přesto jsme museli tedy e, použít proceduru, která nevedla k těm kýženým informacím, především v té kvalitě, v které jsme je potřebovali. Proto e, bych rád věděl, jestli bychom, e, vím, že toto dnes dopoledne nezměníme, ale zajímalo by mě, jestli kde zde někdo existuje, kdo by třeba souhlasil s tím, že to existuje jako problém a kdo by, koho by napadlo nějaké řešení. Vím, že musíme tedy vypsat eh, oficiálně tedy veřejnou výzvu k těmto expertům, aby se přihlásili, ale vzhledem k tomu, že nejde od nějaké technické dodávky, tak nevím, jestli bychom třeba eh, nemohli přímo vyzvat nějaké ústavy, instituty, eh, které by nám mohly více pomoci, protože je škoda, když za to musíme vlastně zbytečně vydávat mnoho peněz a ta kvalita není odpovídající. Paní Gebhardt, já s tímto naprosto souhlasím. My v minulosti příliš často jsme obdrželi studie, které skutečně neobsahovaly ty informace, které jsme potřebovali. Jenom kvůli tomu, protože někdo, kdo eh, byl levnější než konkurent, dostal eh, tu, ten kontrakt a ta kvalita při výběru těch lidí nehraje takovou roli. Neboli se musíme zamyslet, jestli bychom tak toto nemohli změnit, tento postup, protože takhle se dále pracovat nedá. Dobře, já tedy Eh, doporučuji, abychom tuto otázku vznesli na schůzi koordinátorů a také vyslechneme komisi, tak, abychom zajistili tedy reálné experty od komise, kteří eh, nám budou moci pomoci odpovědět na tuto otázku. Já chci ale říci, že já jsem měla velice dobrou zkušenost, když jsem eh, kladla vlastně otázku eh, našim vlastním výzkumným eh, službám parlamentu přes Vánoce. Přišli se skutečně užitečnými návrhy, které se týkaly různých zpráv, tedy jednoprávního aktu, o který mi šlo neboli také je možné využít náš vlastní výzkumný systém Evropského parlamentu. Eh, jeho pracovníci eh, nám mohou eh, říci o nejrůznějších pracích a studiích, které již existují. Takže odkažme toto na schůzku koordinátoru. Děkuji. A teď budeme hlasovat na téma třech různých zpráv. Budou to jednotné hlasování. Nejprve tedy je to eh, návrh eh, návrh směrnice o eh, přístupnosti veřejných, veřejných webových stránek, nebo a, paní Dita Charancová má slovo. Děkuji, paní předsed, předsedající. Přeji všem všechno nejlepší. Jsem velice ráda, že jako na první téma hlasujeme právě o tomto, protože přístupnost internetu pro všechny občany je velice zásadní, pro všechny účastníky jednotného trhu, tak jak budeme postupovat tedy k elektronickému obchodu, zdravotnictví a tak dále, eh, je důležité, aby se všichni mohli účastnit a aby občané nemuseli překonávat žádné zbytečné překážkách. Eh, já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Doufám, že se nám během nizozemského předsednictví podaří tuto práci dokončit. Nepochybně se nám podaří dosáhnout dohody, protože toto je oblast, kde obě strany musí porozumět, že eh, tedy trochu práce nyní eh, zamezí zbytečným velkým nákladům a práci a času v budoucnu, jak pro vlády, tak pro korporace a občany. Děkuji. Jenom chci eh, připomenout, že finální zpráva byla schválena parlamentem na plenárním zasedání 26. února 2013 a to na základě mandátu Evropského parlamentu a to hlasování, které proběhne nyní, se týká toho, jestli stojíme o zahájení meziinstitucionálních jednání a jestli dáme vyjedna, vyjednávacímu týmu mandát k zahájení těchto jednání eh, a je to tedy jednotné elektronické hlasování. Um, e Je tady o jednoho člena EKR navíc. Tedy prosím, aby jeden z EKR náhradníků nehlasoval. Končím hlasování. Takže 32 ku 2 přijato, otevřeme mandát. Druhé hlasování se týká eh, z, doplňku ke schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a změny v textu, které se snaží zapracovat požadavky na životní prostředí a testování. Ehm, chtěl by někdo hovořit? Ne? Budeme tedy hlasovat. Okay. Close the vote. Thank you very much. Končím hlasování. Přijato 33 ku dvěma. A třetí bod ke hlasování je přijetí výsledků trialogu v oblasti opatření zajišťujících vysokou úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii. Proběhla tam jedna změna, v tom čtyřsloupovém dokumentu je potřeba to zapsat. Je tomu tak proto, abychom zapracovali výsledky politických vyjednávání. Změna se týká článku 15a eh, k bezpečnostním požadavkům a hlášení eh, incidentů pro poskytovatele služeb, zatímco odstavec 1b je nově přidán, já 1b přečtu členské státy nebudou uvalovat další požadavky na hlášení nebo bezpečnost pro poskytovatele digitálních služeb, aniž by tím byl dotčen článek 1, závorka 6b, končím závorku, uzavírám. A já si dovolím to vysvětlit. Jde o to, že poskytovatele digitálních služeb budou tedy mít jeden soubor pravidel pro všech 28 států, což byl klíčový požadavek tohoto výboru. Pokud se můžeme tedy přesunout k hlasování, a zpravodaj má slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Obsahově k tomu nemám co dodat, ale rád bych využil eh, tuto příležitost ještě před formálním hlasováním, abych stručně poděkoval všech stínovým zpravodajům za úžasné angažmá v této věci. Eh, to platí o, zejména o eh, tobě, milá Vicky, a kolegovi Danty. Ale platí to také o spolupracovnicích poslanců a o členech sekretariátu, kteří velmi krátce před Vánocemi museli podniknout eh, hodně práce. Je to Birgit Hart a všichni ti ostatní, kteří se zasloužili o to, že tento text máme, tak říkajíc, pod střechou. Byla to velmi náročná práce, která by nebyla možná bez jejich včasné, včasné eh, snahy. A stihli jsme to naštěstí ještě za lucemburského předsednictví, takže díky a ještě všem přeji hezký nový rok. Děkuji mnohokrát, naprosto souhlasím a pokud si mohu dovolit doplnit na lucemburského předsednictví, když jsme skončili ve dvě hodiny ráno ještě před koncem roku, abychom dokončili tuto velmi složitou složku, protože vím, že do toho dali spoustu práce všichni, včetně předchozích předsednictví, zvláště Italové. Děkuji všem za spolupráci, děkuji sekretariátu, budeme hlasovat. Okay, there's one too many this... O jednoho SAD člena eh, více. Thank you. Okay, that's passed by 30. Děkuji, tedy 34 ku dvěma přijato a děkuji především zpravodaji a jeho týmu. Um, so, this is Děkuji. Vítám paní komisařku Věru Jourovou. Děkuji mnohokrát, že jste opět přišla na půdu našeho výboru a je velice dobré, když připomínáme kolegům, že jde o výbor pro vnitřní trh a e, za spotřebitelské otázky, které se samozřejmě prioritou eh, tohoto výboru, tedy eh, právě eh, Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů zde proto mají hlavní význam. Děkujeme za příležitost vyměnit si názory s komisařkou, jejíž úlohou je mimo jiné také zabývat se ochranou spotřebitele. A samozřejmě otázkou je, eh, jak důležité je pro komisi, aby měla svůj hlas také v oblasti spotřebitelských záležitostí. A v této souvislosti jsem velice ráda, že zde paní komisařku máme, protože se připravujeme na výměnu názorů o legislativních návrzích o některých aspektech na dodávku digitálního obsahu a online prodeje zboží na dálku a víme, že návrhy komise se zaměřují především na spotřebitelské smlouvy, nikoli smlouvy mezi podniky. zpravodajové a stínoví zpravodajové dosud jmenováni nebyli a probíhá diskuse eh, o tom, jak dále postupovat v tomto výboru a jsme rádi, že paní komisařka přišla a bude hovořit a odpovídat na dotazy komisařka pro spravedlnost potřebitele a rovnost žen a mužů. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Děkuji vám za příležitost vám osobně představit návrhy digitálních smluv poté, co byly přijaty 9. prosince loňského roku. Já bych nejprve doplnila k vašim slovům na úvod. Je naprosto na vás, jak si zorganizujete práci a jak budete definovat odpovědnosti za složky, které přichází od komise. Já se budu velice těšit na spolu spolupráci a toto bude eh, hlavním zaměřením spotřebitelské politiky. Máme zde také propojení eh, s agendou smluvního práva, což spadá do mého portfolia. Jenom vás chci informovat o tom, jak si organizujeme práci v komisi. Eh, na tomto průřezovém tématu pracovalo šest oddělení a také jsme úzce spolupracovali s kolegy odborníky na občanské právo smluvní, spotřebitelskou politiku a víme, že se to dostane na stůl Radě pro spravedlnost, jenom abyste si udělali celkový obrázek o tom, jak instituce a jednotlivá oddělení, jednotlivé složky institucí spolupracují a jak se podílejí na této problematice. Je tedy na vás, jak si další postup zorganizujete. Já si dovolím velmi stručně projít hlavní aspekty nově navrhované směrnice eh, a souvislosti. Dvě směrnice o digitálním obsahu a eh, o prodeji zboží online a dalších typech eh, prodeje na dálku představují jeden z cílových bodů této iniciativa a také hlavních cílů Junckerovy komise. Smyslem je odstranit překážky, které v současné době brání spotřebitelům a podnikům využívat skutečně jednotného trhu. Současná čísla k přeshraničnímu obchodování online jsou příliš nízká vzhledem k potenciálu, který existuje a vzhledem ke srovnání se zbytkem světa. Podle našich hodnocení rozdíly ve spotřebitelských smlouvách a překážky, které brání spotřebitelům, eh, aby obchodovali přes hranice, jsou značné. Prodej zboží online Evropa stále eh, pracuje s 28 soubory eh, s potřebitelských slov, smluv, nenabízí komplexní ochran spotřebitele, včetně k přístupu k digitálnímu obsahu. To znamená fragmentované prostředí pro podniky a méně konkurenčních nabídek pro spotřebitele. Kladli jsme si dvojí cíl, vyšší úroveň ochrany spotřebitele, abychom podpořili jejich důvěru a vytvořit podnikatelské příznivé prostředí. Na základě dlouhých konzultací jsme došli k závěru, že cíle na harmonizace klíčových pravidel smluvního práva bude nejlepší cestou ke kýženým výsledkům. Současně však potřebujeme rovnováhu mezi zájmy spotřebitelů a obchodníků. Spotřebitelé by se měli těšit vyšší úrovni ochrany, zatímco podniky by neměly být přetěžovány aby se v důsledku takové situace rozhodli nenabízet eh, své služby přes hranice. Podle navrhovaných směrnic budou spotřebitelé mít možnost nakupovat online i v jiných státech EU, stejně snadno a se stejnou důvěrou, jak to činí ve svém domovském státě. Pokud jde o digitální obsah, tento návrh představuje zásadní krok ku předu v oblasti ochrany spotřebitele. Spotřebitelé se budou těšit stejným právům, když přistupují k digitálnímu obsahu, e-knihám, softwaru, sociálním médiím, filmům přes internet nebo ukládání obrázku online. Budou mít spotřebitel stejná práva a dodavatel bude eh, nést odpovědnost za chyby. Eh, a spotřebitel může žádat o náhradu, snížení ceny, případně eh, vrácení peněz. Na rozdíl od zboží, digitální obsah se časem neopotřebovává, tato práva nebudou tedy nějak limitována. Pokud bude digitální obsah defektní, nebude na spotřebiteli, aby prokázal, že ta, tento defekt existoval již v době dodání. Naopak důkazní břemeno, což je velmi důležité, bude na straně podniku, protože pro spotřebitele je velmi obtížné prokázat, že vada existovala eh, na počátku. Důležité je, že důkazní břemeno není časově omezeno. Návrh také předpokládá nová práva pro spotřebitele, konkrétně dlouhodobé smlouvy s naší přechod k jinému dodavateli, eh, možnost ukončení předplatného, když dodavatel provede zásadní změny v digitálním obsahu. A nakonec k nejdůležitějším úspěchům tohoto návrhu v oblasti ochrany spotřebitelem bude to, že navrhovaná pravidla se budou vztahovat nejen na situace, kdy eh, spotřebitel eh, objedná digitální obsah eh, za úplatu, ale také v případě, kdy se takový obsah vztahuje na data spotřebitele. Tolik tedy stručně k návrhu a očekávaným výsledkům první směrnice smluvní podmínky při nákupu digitálního obsahu. Nyní si dovolím vysvětlit situaci v oblasti hmatatelného zboží návrh. Uzavírá mezeru a nedostat řeší nedostatky v ochraně spotřebitele. Podle současné směrnice o prodeji navrhuje hierarchii opravných prostředků, tak aby se zlepšila jejich hodnota v praxi a je to uznáno jako rozumné pro spotřebitele. Po uplynutí šesti měsíců od dodání musí pak eh, spotřebitel prokázat, že defekt existoval již eh, na, v případě dodání, ve chvíli dodání, tedy po, přesun eh, důkazního přemene. Toto bude platit v celé EU, to znamená, že se ochrana spotřebitele sjednocuje na nejvyšší úrovni z těch, které existovaly v členských státech. Kromě toho spotřebitelé nebudou povinni hlásit obchodníkovi vadu v určitém časovém rozmezí, jak tomu je nyní v celé řadě členských států EU. To jsou jen příklady obecné linie. Tento návrh zvyšuje úroveň ochrany spotřebitele a zlepšuje situaci pro evropské spotřebitele, když nakupují zboží online. S těmito návrhy jsme přesvědčeni, že jsme dosáhli odpovídající úrovně rovnováhy a výsledek přinese eh, pozitivní výsledky pro evropské spotřebitele, podniky a EU jako takovou. Jenom několik aspektů na rozptýlení obav obav řady z vás oddělení pravidel pro eh, prodej online a offline. Ráda bych vás ujistila, že trvalé odlišení pravidel pro tyto dvě oblasti není cílem naší komise. Já jsem navrhla změny pro pravidla online pro digitální trh, vzhledem k tomu, že na to nastala vhodná doba. Bylo to nezbytné, abychom podpořili prioritu digitálního jednotného trhu, kterou všichni sdílíme a zároveň jsme nechtěli ztrácet čas. Současně jsem však urychlila práce eh, na hodnocení refit, spotřebitelské aky, tak, aby toto všechno bylo koherentní s pravidly pro obchodování offline. Od mých služeb jste dostali stručný přehled cílů a podrobnou cestovní mapu z 8. ledna, která určuje cíle, rozsah a proces, kterým bude komise postupovat. Abychom doplnili existující informace a důkazy, poskytnou naše eh, služby ještě další informace na základě studií sběru dat, sjednocení pravidel pro prodej na dálku a vznik smluv přímo v přímém osobním kontaktu. Tato data komise dostane v létě letošního roku a já vás budu průběžně informovat o zjištěních a závěrech v rámci hodnocení REFIT budeme hodnotit nejen to, jak současná legislativa pro spotřebitele, podniky a úřady fungovala, ale budeme také hodnotit případnou potřebu dalšího přeskumu. Děkuji vám za pozornost, ráda zodpovím vaše dotazy. Thank you. Uh, we don't yet... Děkuji vám mnohokrát. Zatím nemáme jmenované žádné stínové zpravodaje k tomuto tématu a tím pádem si uděláme první kolečko od koordinátorů a místo předsedů. Jako první Andreas a potom Tady ještě máme seznam řečníků. Eh, děkuji, eh, Vicky, děkuji paní komisařko za představení vašich návrhů, které již jistě byly diskutovány a dovolte mi začít tím, že vám popřeji hezký nový rok. Po dlouhých diskusích o Safe Harbor by nás zajímalo, jak se věci mají tam. Předpokládám, že jste připravena s plným nasazením pracovat na ochraně spotřebitelů v tomto výboru a za to jsme velice rádi. Pokud vím, snažíte se odkazovat na spotřebitele tak často, jak je to požadováno. Zmínila jste refit, takže eh, vám nemusím říkat, že si dělám obavy o to, že byste že, že by zde mohla nastat mezera mezi offline a online, ale vy jste to už zmínila. Je potřeba zohlednit, že data jsou stále cenějším předmětem směny. A to možná do větší míry než peníze v online službách. A myslím, že jste se poměrně dobře vyhnula eh, tomu lock-in efektu ve svém návrhu. Eh, protože pokud se lidé přihlašují někam, tak data jsou velice důležitá. Pokud jenom surfují po internetu a mají se ukládat jejich data, to ničemu nepomáhá. Je dobře, že chráníme eh, spotřebitele tím rozlišením mezi efektem login a efektem bez loginu. Dovolte mi zmínit ještě jeden bod. Toto není poprvé, kdy sem přichází někdo z komise a představuje návrhy na harmonizaci ochrany spotřebitelů a příslušné legislativy. Ze sekretariátu pan eh, eh, kolega Sommer na tom pracuje někdy od roku 2009, ale je velice složitá otázka zařídit, aby se členské státy dostaly jaksi na jednu pozici. EPP vám v tomto pomůže, jak to bude možné, ale myslím si, že je potřeba, abychom se připravili na velmi tvrdou bitvu a doufám, že vaše cíle združení online a offline světa jsou skutečně dlouhodobé. To je úkolem, ve kterém vás podpoříme. Děkuji. Děkuji. Já vím, že Anna Maria musí odejít v 10, takže pokud eh, souhlasíte, vezmeme si koordinátory a e, místo předsedy z obou velkých frakcí nejprve. Takže teď má slovo paní Koraca Bild. E, děkuji. Dobrý den všem. Hezký nový rok. I já vítám návrhy paní komisařky. E, než se dostanu k podrobnostem, dovolte mi zdůraznit jeden klíčový bod žádná separace mezi online a offline kanály. Nechápu, proč jsme celé roky v minulém mandátu pracovali na směrnici o právech spotřebitele pro fyzický obchod ve vnitřním trhu a teď najednou pro digitální obsah tomu říkáme kontrakty nebo smlouvy na dodávku. Proč? Protože jde o dokončení směrnice o právech spotřebitele. Je to plná harmonizace, to byla vždy má vize. A jakákoliv národní výjimka poškozuje spotřebitele představa, že národně chráníme spotřebitele a na evropské úrovni chráníme pouze biznis, to je falešná myšlenka, která je v realitě prokázána jako nesprávná. My máme chránit spotřebitele takovým způsobem, který bude výhodný pro všechny, to znamená i pro biznis, i pro spotřebitele. Redukování pravidel, zjednodušování, usnadňování prodeje zboží online, ale i offline v rámci Evropské unie to je to řešení, které je výhodné pro všechny. A to jsem chtěla, paní komisařko, zdůraznit. Jde o transparentnost, právní jistotu a e, zvýšení hospodářské soutěže a svobody volby pro spotřebitele. Z tohoto hlediska je pro mě naprosto jasné, že se musíme zaměřit na to, abychom se vyhýbali tomu přetahování, které se objevovalo během jednání o směrnici o právech spotřebitele. Toto je pro trh, toto je pro spotřebitele. Nacházíme se ve chvíli, kdy musíme dávat práci uprchlíkům a všem těm, kteří si zaslouží status mezinárodně chráněných osob a nemůžeme si dovolit přijít o tuto skvělou příležitost pro růst, eh, hospodářskou soutěž a pracovní místa, která může pocházet z těchto harmonizovaných pravidel pro offline a online prostředí. A právě proto mi na závěr dovolte říci, že mně je naprosto jasné, že toto vůbec nesouvisí se, se segmentem B2B. Tady jde o dokončení směrnice o právech spotřebitelů B2C. A nemělo by se tomu vůbec říkat smlouvy ani kontrakty. E, a pak, až mi to vysvětlíte toto, tak zajdu do podrobností. Děkuji teď Evelyn Gebhardt. E, děkuji. Děkuji a i vám přeji hezký nový rok ze strany frakce SAD v Evropském parlamentu. Nás velice těší to, že se má zlepšovat právo spotřebitelů na evropské úrovni. To může mít jednoznačně pouze pozitivní efekty a vidím, že ve vašich návrzích jsou obsaženy lec které pokroky, které můžeme jedině pochválit. Otevření trhů na vnitřním trhu nemůže být k dispozici pouze pro biznis, ale i pro spotřebitele, pro naše občany a občanky. A proto opět můžeme jedině přivítat kroky, které jste popsala. Musím ovšem říci, že co se týká toho obrácení eh, důkazního břemene, to je zejména v oblastech, kde vzniká jí problémy, nemožné uplatnit. Spotřebitelé zkrátka nejsou schopni dokázat, že nějaká služba nebo nějaký přístroj byly od začátku poškozené. A je dobře, že se to tedy takto zde obrací. A to, že se to rozšiřuje na dva roky u vlastně všech druhů zboží, je dobré. Musíme myslet na to, že zde jsou členské státy, kde tato lhuta je ještě delší. Například ve Francii tři roky, eh, ve Skandinávii se hovoří o životnosti daného zboží nebo daných statků. A proto je potřeba být i opatrní v tom, co děláme my, jakým způsobem a jak daleko můžeme s tou harmonizací v této oblasti zajít. Není možné, aby se toto právo nějakým způsobem navazovalo na cenu daného zboží a to je oblast, na kterou se budeme muset ještě zaměřit. Druhá věc, paní Jourová, která naši frakci velmi trápí, ale trápí i parlament, velkou většinu kolegů, pakliže to tedy správně chápu. Podívám-li se na to, co je plánováno na příští týden na plénu se zprávou Gebhard Kalas, je to rozdělení offline a online prostředí. Vy jste hned na úvod řekla, že cíl Evropské komise není vytvářet nekoherentnost a že chcete vytvářet koherentnost, ale tímto návrhem, myslím, vytváříte pouze nekoherentnost. A teprve poté se budete zaměřovat na koherentnost, na soudržnost. Já si nemyslím, že to je ten nejlepší postup a myslím si, že v Evropském parlamentu to vyvolá velkou diskuzi, jakým směrem se vlastně budeme ubírat, protože já nevěřím, že dává smysl v této oblasti nějak rozlišovat mezi offline a online prostředím. Podívejme se na obchodní modely, které dnes máme na trhu. Jsou stále různorodější a je stále těžší rozlišit, co vlastně je online, co vlastně je offline. A najít nějaké takové čisté řešení podle mě není možné. A proto bychom se měli pokusit tato pravidla pro offline a online prostředí nastavit stejně. A to v jednu chvíli, aby nedocházelo k matení podniků, podnikatelů, zejména malých a středních. A aby nedocházelo k matení spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. Catherine. A teď projdeme to, eh, vlastně teď projdeme byro, takže teď by měla slovo Catherine, pokud chce mluvit. Aha, já jsem myslela, že budu na řadě až později. Eh, díky, paní předsedkyně. Díky, paní komisařko Jourová, za eh, váš úvod. Mnoho těch problémů už bylo zmíněno, dovolte mi zmínit pár dalších. V tom návrhu se zmiňuje konzultace, jak se to tam jmenuje, to myslím na straně 8, ty cloudové kontrakty. Možná byste toto mohla rozvést, protože se o tom hovoří jako o konkrétní oblasti, kde se mají identifikovat problémy. Dál. Jde zde o princip. Ten je potřeba nastavit dobře. Z minulých zkušeností to, co jsme řešili se, se, se Silem v minulém parlamentu. A e, o tom tady vidím taky pár slov. Já si myslím, že je potřeba ujistit se, že to, co děláme v členských státech, třeba by to e, výzkumná služba mohla nějak srovnat třeba v tabulce, abychom věděli, co se děje v členských státech, protože u nás doma se snažíme řešit otázky digitálního obsahu. A vidíme, že digitální obsah je úplně jiný než fyzický obsah. Často to jsou třeba licence. Takže taková ta celá debata, jakože jakmile zemřete, tak už tu licenci nevlastníte, to si myslím musíme vysvětlit daleko jasněji. Samozřejmě vím, že když potřebujeme očkrtat všechna ta políčka, je to velice dlouhý seznam a často to ani nechceme. Takže je potřeba jasně vysvětlit, co třeba znamená vlastnění digitálního obsahu v praxi. A to je vlastně otázka povědomí a osvěty. Vy to popisujete v článku 3, že to, co se zde navrhuje, neovlivní národní zákony, ale já si myslím, že je potřeba zajistit, aby ti spotřebitelé, například u nás doma, kteří mají tato práva pokryta už teď, nebudou ve své ochraně oslabeni po tomto návrhu. Je to velice složitá rovnice a je důležité o tom vést debatu. Myslím si, že musíme vypracovat takový návrh, který bude eh, použitelný i do budoucna. Chtěla bych se vás zeptat, proč v článku 3 mluvíte o tom, že zdravotnictví, hazard a finanční služby, co se týká tedy smluv, které je ovlivňují, se mluví o specifických sektorálních službách, zdravotnictví, hazard a finanční služby, nebudou tímto návrhem pokryty. Nevím, finanční služby a jejich liberalizace to je jedna z velkých výzev pro nás do budoucna. Takže tolik mé stručné otázky, díky, že jste tu a že mi je zodpovíte. Děkuji, Dan Dalton. Děkuji, paní předsedkyně, eh, paní, před, paní komisařko, všechno nejlepší do nového roku od frakce ECR. Já a myslím celá naše frakce jsme pro posilování ochrany spotřebitele a podporujeme vaši linii. Já si myslím, že s digitálním zbožím je jeden velký problém. Například, eh, když eh, se vám něco poškodí, komu si budete stěžovat? To je velký problém, zejména pokud eh, hovoříte o nějakých těch velkých hráčích. Není vůbec jednoduché najít někoho, komu si můžete stěžovat, takže je to velký problém, na který poukazujete, který se snažíte řešit, takže z, této, z tohoto hlediska vás podporujeme. Myslím si, že je potřeba uvědomit si, že se nedíváme, že, že nemáme co dočinění s tou starou ekonomikou. Digitální ekonomika je něco úplně jiného. V digitální éře nemůžeme hovořit pouze o ochraně spotřebitele, musíme hovořit i také o takzvaném empowermentu, protože tvorba důvěry v digitálním prostředí je, že je taková, že máte dobrý produkt a dostáváte na něj dobré recenze. Takže je to něco trošku jiného, než ta ochrana, na kterou uživatelé spoléhají v offline prostředí protože firmy, které nenabízejí dobrý produkt, velice rychle jdou eh, pod hladinu. A myslím si, že zejména mladí lidé, například u nás doma ve Velké Británii, už online prostředí věří. Kupují si tam téměř všechno, protože v tom systému už je takováto úroveň ochrany. Ale neznamená to, že bychom tyto věci nemuseli vůbec řešit, ale je potřeba na tento aspekt pamatovat při tvorbě legislativy, abychom zajistili, že nebude příliš preskriptivní pro naše firmy. A e, tím se dostávám k té své druhé obavě, k tomu svému druhému problému zde. To, co se navrhuje, e, bude pro ty velké hráče naprosto jednoduché a zvládnou to hravě, ale pro někoho malého, kdo se do, dostává na trh nebo se o to snaží, to bude velký problém. Takže si myslím, že se musíme zaměřit na to, jak zajistíme, aby i ti malí hráči se dostali na trh, který už tak je dominován velice velkými hráči. Zajímal by mě váš názor. Podobně jako ostatní, sdílím obavu o to rozdělení pro hmotné zboží mezi offline a online prostředím. Vy hovoříte o tom, že nechcete, aby to byla permanentní situace, aby byla pouze dočasná, ale i v té dočasnosti si myslím, že tato věc způsobí zmatení a je potřeba to vyřešit. A zejména v případě, kdy něco je tak trochu napříč online a offline prostředím, například služby typu click and collect, kdy něco zadáte na internetu, ale e, vyvolá to fyzickou reakci ve světě. No a konkrétní e, jedna další věc, e, přeshraniční transfer, to je důležité téma pro mě. Hovořím o tom už velmi dlouho, je potřeba zajistit, aby firmy nebyly nuceny prodávat na trhy, kam prodávat nechtějí, protože nemají infrastrukturu, neumí zacházet s DPH s pravidly v daném členském státu a zajímalo by mě tím pádem, jakým způsobem chcete najít eh, rovnováhu mezi tím, že zajistíme přeshraniční přístup, ale že nebudeme nespravedlivým způsobem zatěžovat firmy. No a nakonec jenom abych eh, doplnil to, co už tady zaznělo. Ve Velké Británii už máme práva spotřebitelů v mnohých oblastech, která zacházejí daleko nad rámec těchto, dlo, těchto krátkodobých práv, eh, prodloužených záruk a tak dále. mohlo by to být eh, tímto návrhem nějakým způsobem pozměněno a já chci jenom zajistit, že to, co děláme tady, nebude podkopávat práva, která již jsou v členských státech v platnosti. Na závěr, Směr, kterým se ubíráte vy, podporujeme a uděláme vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli, pokud tedy vyřešíme tyto problémy a obavy, které jsem zmínil. Děkuji. Dita Charanzová. Děkuji. Hezký nový rok od frakce ALDE. Paní komisařko, jsem velmi ráda, že jste dnes zde a že přicházíte s konkrétními návrhy o digitálním jednotném trhu. My všichni jsme zavázáni našim občanům generovat výsledky o strategii pro digitální jednotný trh a váš návrh bude prvním takovým testem, jak je parlament, ale i rada připravena skutečně něco dělat s digitální strategií. Já jsem nebyla členkou tohoto výboru eh, v minulém období, takže se na váš návrh mohu podívat eh, s věžím párem očí. Ale co jsem pochopila, je, že ty návrhy e, pro B2B a B2C sektory byly vnímány velice pozitivně a jsem velice ráda, že tuto myšlenku nenecháváte padnout pod stůl a že ji dále rozvíjíte. Jak už bylo řečeno, i frakce ALDE tento návrh vítá. Ale jak už jste slyšela, bude to hodně mravenší práce. Je zde celá řada otázek, které je potřeba vyjasnit, abychom pochopili, jakým směrem se chcete ubírat. Jedna z těch otázek, která už tady zazněla od kolegy Dana, je otázka záruky v Evropě a přesunutí důkazního práva. Vidíme, že v některých členských státech jsou takovéto záruky daleko větší, daleko vyšší, než co navrhujete vy. Takže to by byl asi jeden příklad za všechny ode mě. Zajímalo by mě, jak hodláte tuto otázku řešit v těch státech, kde jsou stanoveny delší lhůty záruky. Takže tolik eh, ve stručnosti ode mě, děkuji vám mnohokrát a těšíme se na další diskusi. Tak, eh, Zague, je tu někdo, kdo bude mluvit? Hm. Je tu někdo za zelené? mluvíte za zelené? Julia, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Hezký nový rok, paní komisařko, i od zelených. Mnoho důležitých bodů už tu zaznělo. Mezi ob- těmito dvěma návrhy jsou určité rozdíly. V tom smyslu, že digitální obsah je vznikající oblast, ve Velké Británii ale už je pokryta určitou legislativou. A bylo by zajímavé zjistit, eh, jestli můžeme dostat nějaký takový přehled, jaká legislativa už tuto oblast pokrývá. Co se týká hmotného zboží, zde je určitá obava, že už existují zákony, které jdou nad rámec toho, co vy navrhujete a já bych ocenila, zda byste mohla nějakým způsobem okomentovat kompatibilitu s Římem 1 v této oblasti a zda by tento návrh odstranil určitá práva, která spotřebitelé už mají, což by bylo problematické. Co se týká digitálního obsahu, to je oblast jednoznačně velice důležitá a je potřeba pro ní vypracovávat legislativu, protože eh, v současné době tak nějak dochází k nedostatku spotřebitelských práv. Dovolte mi zeptat se zejména na trh aplikací, to znamená aplikace pro mobilní zařízení. To je oblast, kde se objevuje celá řada stížností spotřebitelů. Návrh hovoří o tom, že by se e, do návrhu zahrnovalo i verzování softwaru z e, kompatibilita s operačním systémem do e, kritérií kompatibility a jsou zde dvě instance, kde to může hrát důležitou roli. Na jednu stranu třeba když spotřebitel dostane zastaralou verzi softwaru, což se řeší, ale mě by zajímalo, zda ten návrh smlouvy nebo ten návrh eh, spotřebitelských práv řeší také otázku, kdy je software aktualizován, ale spotřebitel na jednou aplikace, za které už zaplatil, nemůže používat. Zda by toto rovněž vytvářelo nárok na ty náhrady, které se zde diskutují. Kolegyně Styler už eh, zmínila konkrétní problémy s digitálním obsahem, zejména co se týká elektronických knih. Došlo k několika skandálům, kde například Amazon smazal elektronické knihy ze čteček svých zákazníků v případě, kdy se ukázalo, že Eh, Amazon neměl práva na tuto konkrétní verzi. Byla to kniha 1984, spotřebitelé si ji koupili, uzavřeli tím smlouvu a poté, co Amazon zjistil, že neměl práva na tuto knihu, tak to po, prostě spotřebitelům ze čteček smazal. Vzhledem k tomu, že tento návrh hovoří o právech třetích stran, bylo by jistě zajímavé, kdybyste mohla nějakým způsobem okomentovat tuto otázku, do jaké míry tento návrh tyto existující problémy řeší. Celkově vzato vaše návrhy vítáme. E, myslíme si, že otázka plné harmonizace je něco, o čem se musíme bavit. Do takové míry, do jaké to bude možné. Je pro nás prioritou, abychom zajistili, že stávající spotřebitelská práva v členských státech nebudou nějakým způsobem ponížena. Děkuji. Děkuji. Paní komisařka eh, odsouhlasila, že zde bude do 10.30, ale prosím vás, kolegové, buďte co nejstručnější. Marko Zulo hovoří sám za sebe nebo za EFDD? Hovoříte za frakci? Tak, prosím, mluvte. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní komisařko. V prezentaci na úvod jste zmínila celou řadu prvků, které chrání spotřebitele a chrání ty, kteří pracují na digitálním trhu. Rád bych podpořil to, co říkala paní Gebhardt. Co se týká toho rozdělení online a offline prostředí. Příští týden dostaneme informace o iniciativě o digitálním trhu. A jako součást této zprávy eh, je uveden i princip zaručení, kde je to technicky možné, stejného zacházení pro online a offline prodej. Jak často říkáme, tento trh se bude rozvíjet, pokud bude existovat důvěra uživatelů. A ta se získává nejen prostřednictvím pravidel, ale také prostřednictvím vnímání úrovně ochrany. A pokud obě tyto věci neexistují zároveň, uživatel nebude přesvědčen, že má dostatečnou záruku. Protože konec konců kontakt s skutečnými fyzickými lidmi je stále ještě velice důležitý pro celou řadu spotřebitelů. A je zde, myslím, určité riziko, že všechna ta práce, kterou odvádíme, přijde vniveč. Eh, proto by mne eh, zajímalo, zajímaly vaše eh, konkrétnější komentáře, co se týká rozdělení toho offline a online prostředí. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo těm, kteří se přihlásili v tomto pořadí. Jenom prosím o stručnost každý minutu. Děkuji. Šťastný nový rok všem a i paní komisařce a všem kolegům. A těším se na plodnou spolupráci. Mám tři konkrétní body, které se týkají této iniciativy. Podobně jako kolegové si vážím toho, že jste se rozhodla přijít se směrnicí o prodeji online a e, prodeji na dálku. Již zde zaznělo, že musíme vyvážit ochranu spotřebitele a péči o výrobce, především malé a střední podniky. Je dobré, že jste zvážila i možnost e, prodloužit e, dobu záruky na dobu delší než dva roky. Musíme se také zamyslet nad výrobci eh, a jejich podnikatelským plánem. Oni musí tedy tu eh, stížnost na vady výrobku získat co nejdříve, aby mm, si mohli naplánovat svou práci. Musíme tedy uvést do souladu lhůtu pro nápravu a lhůtu pro podání jiných stížností. Další věc, která je velice důležitá pro malé a střední podniky, co se týče provádění této směrnice, vy sama jste řekla na základě srovnávací analýzy. Já mám ještě dva body brání se řeknice. Já chci, aby paní komisařka eh, vás vyslechla. Eh, první bod. Jak může spotřebitel čekat, že prodávající eh, vlastně vyřeší nějaký problém s třetí stranou. Bylo by jednodušší, aby byl zaveden nějaký model eh, smlouvy, který bude povinný pro všechny, neboli to by byla ta možnost pět. Děkuji. Děkuji, Marina Mici. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla. Návrh obecně je velice dobrý, důležitý týká se řady problémů, ale některé vynechal. O, o těch by bylo dobré mluvit a získat váš názor. Ku, ku příkladu důležité právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, zvlášť co se týče digitálních eh, a online služeb a stahování. Eh, víme, že vlastně se jedná o eh, prodej na dálku, takže to spadá pod směrnici o tomto prodeji, ale z návrhu zcela vlastně vypadl, vypadly problémy, které se týkají stahování a vysílání po internetu. To je potřeba řešit. Ku příkladu, po jaké době může eh, spotřebitel odstoupit, co se týče digitálního obsahu, zvláště když tento obsah je definován jako, že byl spotřebován jsem překvapena, že komise se rozhodla neřešit tuto zcela zásadní otázku a e, vyjasnit práva spotřebitele e, v tomto směru. A také chci znovu poukázat na význam e, rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů a výrobců, kteří nutno přiznat mnoho investují. My nemůžeme chránit spotřebitele na úkor obchodníků a výrobců, zvláště malých a středních podniků. Děkuji, paní komisařko. Jana Bolzan. Jana Bolzan. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišla. Vítám tento návrh, ale uh, ještě je potřeba velmi zapracovat. Naposledy, když jste byla mezi námi, hovořila jste o zjednodušování pravidel nákupů online a smluv s nimi spojených. Eh, organizace evropských spotřebitelů tvrdí, že spotřebitelé považují podmínky nákupu za matoucí a automaticky kliknou na přijetí těch pravidel bez toho, aby si je pročetli, aby je, mo- aby je mohli odsouhlasit. Znění eh, těchto podmínek prodeje je příliš složité a eh, slouží především k ochraně prodávajícího, ne kupujícího. Eh, prodávající se tak vzdávají své odpovědnosti a na druhou stranu 39 spotřebitelů vůbec neví, že Evropská unie přesto ještě zaručuje dvouletou lhůtu pro kvalitu zboží. Neboli chci se zeptat, jak si vedeme co se týče standardizovaných modelů smluv, tak, aby byly uživatelsky, spotřebitelsky přátelštější. Děkuji. Olga Sehnalová. Dobrý den, paní komisařko. Samozřejmě stejně jako ostatní kolegové i já oceňuji, že jste přišla do našeho výboru oba návrhy představit. Já mám tři drobné poznámky. Jednak se připojuji k těm, kteří eh, namítali to, že není příliš šťastné eh, tedy měnit nebo eh, mít rozdílná pravidla pro záruky na zboží prodávané na dálku, včetně tedy online a na zboží prodávané klasicky eh, v kamenných obchodech, eh, protože si myslím, že skutečně to může být velmi komplikované, jak eh, tedy pro obchodníka, zejména toho, který tedy prodává oběma formami, tak pro spotřebitele. Druhá poznámka, spotřebitelské organizace a i některé členské státy už eh, vlastně vyjádřily svoje výhrady k eh, možné navržené plné tedy harmonizaci směrnice, která v některých eh, zemích by mohla znamenat snížení úrovně ochrany spotřebitelů. Jak je hodláte přesvědčit? a o správnosti takovéhoto eh, kroku. A ta třetí poznámka se týká vlastně navrhovaného fitness checku eh, spotřebitelské legislativy, kde jedním z těch kritérií je eh, evropská přidaná hodnota. A v případě, že by tedy takováto legislativa v některých státech znamenala snížení ochrany spotřebitele, co je onou přidanou hodnotou pro spotřebitele v těchto zemích, cena to asi nebude, protože i samotná studie dopadu komise by toto nepotvrdila. Děkuji. Eva Pánová. Děkuji, eh, paní předsedající, paní komisařko, vítám vás ve výboru. Několik stručných poznámek. Za nimiž eh, stojím a jsou také změny ve zprávě. Já stojím za tím, že je velmi důležité dosáhnout maximální harmonizace evropského trhu a to se týká velké části digitálního obsahu, ale i služeb, které jsou momentálně poskytovány zdarma. Ochrana spotřebitelů, ta se musí posílit předtím, ale i během odsouhlasování a podmínek a podepisování smlouvy i poté a je potřeba eh, je potřeba také udržovat seznam eh, tedy eh, nelegálních, nesprávných eh, uzavírání smluv. Také tvrdím, že není rozdíl mezi zbožím, které si fyzicky koupíte v obchodě a online. Ta ochrana poskytovaná musí být stejná. Už jsem přetahla svůj čas ale doufám, že se nám podaří se dostat o krok blíže eh, občanům a spotřebitelům, když se nám odstraní, eh, podaří odstranit ty eh, stávající bariéry. Paní Karas, děkuji. Mám málo času, tak položím jenom jednu otázku. Návrh se týká i případů, kdy platíte svými vlastními údaji. Chci se ptát, jak to vlastně se shoduje s reformou ochrany údajů a jak se to shoduje s tím, když nakupujete pomocí platform. Kdo potom bude tou odpovědnou stranou, které poskyt, poskytujete souhlas? Eh, v návrhu eh, definujete výslovný eh, souhlas pomocí eh, očkrtnutý požadavků. Je to tedy finální souhlas, který se zde zavádí, anebo se používá jako veškeré souhlasy, které eh, již lidé v rámci reformy ochrany údajů eh, podávají. Virginia? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já využiji příležitost, abych se vyjádřila. Eh, děkuji paní komisařce za to, že přišla. Já bych chtěla jenom zmínit několik obav, které vyplývají z tohoto textu. Samozřejmě sdílíme cíl lepší ochrany spotřebitele a eh, zjednodušení. Nicméně vyskytují se tam eh, problémy, které se budou těžko řešit. Konkrétně různý režim podle toho, kde spotřebitel nakupuje zda online nebo offline. Tam by to mohlo znamenat různou úroveň spotřeb, ochrany spotřebitele podle toho, jak nakupuje, což si myslím, že by pro spotřebitele mohlo být složité, protože eh, spotřebitel má určitá práva a eh, těm by se měl těšit tak jako tak dále. Rozdíl mezi eh, digitálním obsahem a hmatatelným zbožím, mm, to si myslím, že už je trošku zastaralé ale měli bychom postupovat stejně. A nakonec ještě k úrovni ochrany spotřebitele. Vím, že usilujete o maximální eh, eh, harmonizaci ve prospěch spotřebitele, eh, ehm, ale zároveň komplikovat život prodejcům. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že cíl ochrany spotřebitele by měl mít jednoznačně první místo. A ještě bych ráda zmínila Eh, problematiku eh, různých služeb, služeb různé povahy a tady vyplývá otázka možnost eh, reklamace zboží, kdy tedy je ještě možné vrátit, ať pokud jde třeba o digitální obsah, nějaké dílo literární nebo umělecké, film formou streamingu a podobně, do, dokdy bude smět spotřebitel v takovém případě zboží vrátit vrátit, eh, protože tam je důležitá ochrana bez ohledu na to, eh, co si spotřebitel kupuje, bez eh, ohledu na to, jaký komunikační kanál použije. Děkuji vám. Okay, just before I hand Ještě předtím, než vrátím slovo paní komisařce, ráda bych také řekla několik slov. Obecně stojíme o dynamickou evropskou ekonomiku a to znamená také dynamickou ekonomiku elektronického obchodování, která může spotřebitelům poskytnout širší, bohatší výběr, zvláště při přeshraničním obchodování. Ale abychom dosáhli dynamického elektronického obchodování, spotřebitelé musí důvěřovat a proto musí být jejich práva jasně definována. Podle toho se budu rozhodovat o mém nakupování. Momentálně doma se mi rozbila lednička, Eh, budu uvažovat o nákupu nové. Eh, poslední jsem si nakoupila před 18 lety. Věřím v obhajovou ekonomiku, eh, chci snižovat zátěž odpady, neboli můj nákup by měl být jaksi trvalejšího charakteru. Ptám se, mám-li nakoupit online a nebo offline. Budu-li se obávat, že online budu mít méně práv, nenakoupím online, půjdu do kamenného obchodu neboli je zcela nezbytné, aby spotřebitel mohl plně důvěřovat nákupu online, aby věděl, že má minimálně tolik práv, jako když nakupuje v kamenném obchodě. A co mě znepokojuje na návrhu, který se týká hmotného zboží, že momentálně ještě vlastně se netěší podpoře spotřebitelských organizací. Bez této podpory, když oni neřeknou, že to pomůže posílit eh, spotřebitelskou důvěru. Proč je tedy návrh eh, formulován takto? My potřebujeme hodnocení dopadů, abychom mohli eh, přesně posoudit, o jaká práva eventuálně by spotřebitelé přišli. A a je to naprosto jasné. Když ta lednička, kterou jsem si koupila online, Eh, mi přijde domů a nebude fungovat, měla bych mít automaticky právo jí vrátit, tak jako by to bylo, eh, kdybych ji koupila v kamenném obchodě. Proč bych se takového zcela základního práva měla vzdávat? Jinak, nebude-li to tak, eh, ztratím zcela důvěru v nakupování online. A teď, co se týče digitálního obsahu. My víme, že když se nám nepodaří správně nastavit legislativu, která se týká digitálního obsahu, bude to mít zcela dynamický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 ničivý dopad. Víme, že když DPH eh, bylo příliš složité pro eh, malé prodejce, že přestali obchodovat přeshraničně. Takže potřebujeme i zde. Známe ty příklady eh, z Amazonu, jak o tom mluvila Julia, ale my musíme zajistit, aby toto všechno fungovalo stoprocentně i pro malé podniky. To přesně zmínila paní Kalas. Ta složitost, když platíte svými údaji a měli byste mít také právo ty údaje získat zpět. Neboli já o tom hovořím, někdo, eh, někdo jiný se k tomu, někdo jiný se vyjádří, jak si prostě k tomu také, eh, k tomu mému nákupu. Eh, to vše je velice složité a je potřeba ten akt nastavit správně, jinak umenšíme důvěru spotřebitelů, kterou naopak potřebujeme posílit, protože tím čím méně spotřebitelské důvěry, tím více utrpí ten ten, to odvětví online prodejů. Tady dávám slovo eh, paní komisařce. Děkuji, eh, paní eh, předsedající. Já nejprve tady zareaguji na vás. Když jsem zahájila svůj mandát a snažila jsem se vás přesvědčit, abyste mi dali zelenou s tímto mandátem, řekla jsem, že mým cílem bude více, tedy širší možnost volby, více důvěry a silnější ochrana spotřebitele. Já jsem si jistá, že to vše je obsahem tohoto návrhu, ale přesto jsem velice pečlivě vyslechla všechny vaše námitky, eh, všechny vaše myšlenky, které vyjadřují eh, vaše pochybnosti o tom, jestli veškeré tyto zásady jsou skutečně plně obsaženy v návrhu. Děkuji, pane Švábe. Eh, začnu vámi. Vy jste řekl, že jste dychtiví spolupracovat na e, téma ochrany spotřebitele a já také a věřte mi, že to je stále mé oblíbenější Eh, oblíbenější téma, protože moje jiná témata eh, jsou poměrně bolestivá v Evropě, jako třeba radikalizace a eh, otázky problémů v Polsku. A ochrana spotřebitelů je něco velice pozitivní, něco, co běžní občané Evropy by měli plně mít možnost využívat a vidět také hmatatelné důsledky naší práce, neboli Pracujeme na tom společně. Vážím si toho, že jste řekl, že Eh, provedete hodnocení dopadů, což my eh, pochopíme jako takovou zdvojenou kontrolu. My potřebujeme samozřejmě co nejpřesnější údaje, eh, nejpřesnější údaje, které se týkají budoucnosti, protože my teď vstupujeme do digitálního věku, který sebou ponese i změnu chování a očekávání a možná i odpovědnosti spotřebitelů a budeme rádi využívat jakýkoliv informační kanál. To je také v souladu se zjištěními třech studií, které eh, se teď chystáme zadat v rámci eh, kontroly efektivnosti, protože stojíme o co nejrelevantnější a nejdůvěryhodnější odpovědi Eh, ve směru, co je potřeba změnit v tom spotřebitelském aký. A teď se dostávám k tomu problému, který zde několikrát zazněl, a to je ten rozdíl mezi eh, online a offline obchody a zavedením odlišných eh, standard pro tato obchodování. Dospět k tomu rozhodnutí bylo velice obtížné. Já sama jsem se domnívala, že nejenom, že to bude vnímáno, ale že to také skutečně způsobí problémy v praxi, když zavedeme odlišná pravidla pro obchodování online a offline. Po dlouhých diskusích a i po diskusích s vámi jsem vděčná ze všemi vámi, kteří jste se mnou mluvili, paní Ford, paní Gebhardt, paní, pan Schwab, že jsem mohla uh, vyslechnout vaše názoru. I přesto jsme se do, rozhodli navrhnout směrnici pro harmonizaci e, smluvního práva pro nákup hmotných statků, hmotného zboží a specifická pravidla pro prodej online. Teď intenzivně pracujeme na strategii pro digitální trh a věřte mi, to je nedílnou součástí této práce. Chceme stačit, začít něčím eh, s něčím konkrétním. My jsme tady toto předložili s jasnou vizí, že velice brzy bude následovat kontrola efektivnosti. A e, nemám dost času, takže nebudu mluvit diplomaticky. A pakliže tedy dostaneme červenou od vás a také od členských států v radě, tak se budeme snažit propojit tu práci na směrnici pro hmotné statky a e, s touto prací a pokusíme se harmonizovat pravidla pro obě dvě tato odvětví. Co se týče e, časového výhledu, dojde k tomu letos. My jsme se rozhodli skutečně postupovat velice rychle, co se týče té kontroly efektivnosti. Já už jsem ve svých projevech a prohlášeních v minulosti prohlásila, že si uvědomuji, že musíme postupovat koherentně a konzistentně. A požádala jsem odborníky, kteří eh, čtou eh, ty eh, hodnocení dopadů a veškeré do, studie, které jsme zadali. Ptala jsem se jich, jestli se domnívají, že je realistické, abychom navrhli stejná pravidla pro prodej offline. A oni řekli, že ano, že, že se, ze všech studií a údajů potvrdili, že realisticky je možné navrhnout stejná pravidla jak pro online, tak pro offline, ale e, vy všichni, kteří znáte historii, mně se to tolik netýká, já jsem v komisi nová, e, vy, kteří jste tu déle, víte, že i v minulosti proběhly pokusy plné harmonizace e, těch pravidel, tedy prodeje offline, a já nechci riskovat eh, stejné selhání v této době, kdy se snažíme eh, tedy urychlit harmonizaci pravidel pro prodej eh, inline. Neboli chci, abyste mi správně rozuměli. Nerezignuji, já vás chci přesvědčit o prospěchu směrnice o prodeji hmotného zboží jak vás, tak členské státy, zde silně rezonuje to, že jasně vidíte jako hlavní překážku eh, rozdíl mezi prodeji online a offline. Ve, eh, v radě eh, uslyším nevyhnutelně tedy silné hlasy od těch států, kde bychom snížili úroveň ochrany. A na to jsme se teď zaměřme, protože to jste také několikrát vznesli ve svých vystoupeních. My jsme již harmonizovali pravidla v Evropské unii, co se týče e, směrnice o prodeji a, záruc a zárukách a některé členské státy velice tedy bouřlivě zareagovaly. Spojené království, Francie, skandinávské země. Když se podívám na mapu, tak vidím, že ty státy, kde je ta ochrana spotřebitelů silnější, tak tam je velice silná tradice v tomto a považují to za velice silnou politickou prioritu. Ovšem pro některé členské státy je to naopak eh, novinka, která není tak silně podporovaná. Takže my jsme od počátku viděli, že není možné hned od počátku nastavit tu lačku ochrany tak vysoko, že bychom nesnížili eh, úroveň ochrany spotřebitelů co se týče některých aspektů v některých členských státech. Co se týče Spojeného království, ku příkladu tam je ta otázka záruční doby. Ve Spojeném království máte 6 let vlastně promlčecí doby eh, kdy vlastně můžete, můžete žalovat. Možná, že to e, zůstane, e, zůstane to na, e, bude záležet na vyjednávání s tím specifickým členským státem. Tady se pohybujeme v oblasti občanského práva, kde obchodníci mají plnou možnost nabídnout co nejvýhodnější podmínky mohou, neboli toto absolutně omezit nechceme. Takže skutečně proběhlo mnoho zajímavých debat a já jsem ráda, že jsem toto od vás dnes slyšela přímo a budu se vracet ke své práci eh, se silným přesvědčením, že je tady mnoho z vás, kteří eh, nevidí to rozdělení podmínek pro offline obcho- eh, online obchodování jako příliš rozumné. Eh, já jsem se eh, nedávno zúčastnila konference o korupci na Ukrajině. Promiňte, budu se muset účastnit této konference, neboli musím eh, urychlit svou reakci. Chci jenom ještě navázat na některé otázky, na které jsem nezareagovala. Co se týče důkazního břemene, to je výsledek intenzivních konzultací s Beukem, byli to právě oni, kteří eh, intenzivně propagovali myšlenku prodloužit eh, lhůtu pro eh, tedy přechod důkazního břemene, který umožní snazší a účinnější používání evropských práv zákonných záruk. V těch debatách mnohokrát zaznělo, že spotřebitel potřebuje především právní jistotu a jednoduchá a snadno zapamatovatelná pravidla. A jedním z našich motivů také bylo nastavit jednu záruční lhůtu a společně s ním i přechod důkazního břemene rovněž na dva roky, že to vlastně eh, pro eh, spotřebitele bude snadné a srozumitelné. Teď ještě zareaguji na otázku Eh, tedy eh, toho eh, prodeje typu klik a, klik, kliknutí a schválení a možnost, možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy. Spotřebitel musí vědět, co dělá a online je to složitější, protože eh, nevidíte obchodníka, nemluvíte s ním, nemůžete se eh, dotknout toho zboží, neboli spotřebitel při obchodování eh, nebo nákupu online je zranitelnější. S tím všichni souhlasíme. Bude to také otázka osvěty, vzdělávání, tak aby si lidé uvědomovali, co dělají. A já od samého počátku jsem předpokládala, že ke konci veškeré té práce harmonizace smluvního práva že bude existovat jedna jednoduchá, tedy vzorová smlouva s, eh, s jednoduchými pravidly, přeložená do všech jazyků a eh, která bude vyset na webových stránkách všech obchodníků, tak aby to každý spotřebitel si mohl přečíst a aby to také pochopil. Nebude to tedy eh, typ smlouvy, který by byl zacílen pouze na advokáty nebo právníky. Proto nám jde o standardizované modely, o zjednodušení a e, vysvětlení e, e, pravidel. V tom také vidím možnost zvyšování důvěry spotřebitelů a i podniků. Někteří z vás jste poukazovali na to, jak malé a střední podniky se budou schopny vyrovnat s těmi novými pravidly. I to je naším cílem zjednodušit tato pravidla a sjednotit je po celé Evropě, tak aby malé a střední podniky nemusely investovat do eh, právnických konzultací, bude-li, budou-li chtít eh, uskutečňovat online prodeje přeshraničně jsem si jistá, že když se nám podaří eh, tedy prosadit větší právní jistotu a zjednodušení, že to zlepší situaci jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky. Eh, Snadnost rozumitelné smlouvy, eh, nemožnost dvojznačného výkladu interpretace smluv, to je směr, kterým se chceme vydat paní Kalaš, která se zmínila o ochraně údajů byl by problém, kdybychom zároveň eh, neharmonizovali tato pravidla s pravidly pro ochranu údajů, protože eh, zodpovídáme i za reformu ochrany údajů. Zde platí tež. Lidé musí vědět, co dělají a je potřeba jim dobře vysvětlit, že když mají platit svými údaji a k tomu bude docházet stále častěji, Eh, někdo tvrdí, že eh, údaje jsou vlastně měnou budoucnosti a my eh, chceme připravovat tuto legislativu pro budoucnost, jak zde také zaznělo a jak to potvrdila i paní poslankyně Reda. Neboli v rámci reformy ochrany údajů je jasně řečeno, že je potřeba tedy výslovně souhlasit s využíváním údajů, především senzitivních údajů, třeba o zdraví a dalších oblastí, kde jde o, citlivá osobní, o citlivé osobní údaje, ale i ve všech ostatních oblastech je potřeba, eh, aby bylo spotřebiteli jasné, že když odklikne svůj souhlas s využíváním eh, údajů, aby věděl, co dělá. Eh, možná nevíte, že 80 sportovních přenosů a filmů na na webu se teď hradí pouze pomocí osobních údajů. Někdy eh, je tady kombinace plateb, někdy nejprve platíte svými osobními údaji a teprve potom následuje platba penězi, neboli to je také ožehavá situace, kdy chceme nastavit větší jistotu pro spotřebitele a větší ochranu. Dámy a pánové, jsem si jista, že jsem nezopověděla na všechny otázky. Kolega si veškeré otázky zapsal a my dodáme písemně odpovědi na otázky, na které se mi nepodařilo odpovědět teď. Děkuji vám, paní komisařko. Můžeme vás tedy ještě pozvat příště, abychom mohli v této rozpravě pokračovat, protože zcela jistě existuje spousta otázek a také vaše odpovědi jistě byly inspirací pro další otázky, například eh, přístup maximální harmonizace eh, umožní státům, aby se těšili existujícím právům a podobně. Eh, Jednotliv, vím právům a podobně. A vím, že jste připravila cestovní mapu k refitu, eh, ke směrnici o právech spotřebitele. Vím, že to ještě neskončí do druhé poloviny 2017. To znamená, pokud umožníme takový refit, aby byla stejná pravidla pro nákup stejného zboží, ať už online nebo offline, tak budeme čekat poměrně dlouhou dobu. Dovolím si tedy navrhnout, aby kromě otázky dat, která si jistě zaslouží mnohem delší diskusy, protože chceme také dodržet nařízení o ochraně údajů, tak by mě zajímalo, zda bychom se mohli setkat ještě v rámci pracovní skupiny nebo na výboru. Děkuji vám za Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím. Ladies and gentlemen, please may I have silence. Okay. Dámy a pánové, prosím vás o ticho. Dámy a pánové, děkuji. Prosím ty, kteří jednací sál opouštějí, aby opustili a chci zdůraznit, že velký význam přikládáme tomu, aby jednotný trh byl připraven na digitální éru a jsme nesmírně rádi, že zde máme profesora Maria Montiho, který nám ještě za 15 minut nabídne vystoupení, protože to platí také, eh, patří k prioritám tedy našeho eh, působení odstraňovat digitální bariéry a Chtěli jsme si vyslechnout prezentaci k přenositelnosti obsahových služeb online. Máme zde Claire Barry, městkyni ředitele DG Connect a dám jí slovo, máme do 11 hodin. Děkuji za to, že jste přišla. Děkuji vám, paní předsedkyně, jsem tady velmi ráda a děkuji, že se vám pokus podařilo vměstnat návrh přenositelnosti služeb eh, do eh, tohoto zasedání, protože se o tom jedno už v prosinci, je to důležité pro jednotný trh a také pro spotřebitele. Předchozí zasedání jste zahájila tím, že jste zdůraznila význam jednotného trhu pro spotřebitele a právě tento návrh dává spotřebitele do středu zájmu. Já vysvětlím hlavní smysl a rozsah eh, návrhu a také, jak to zapadá do dalších iniciativ. Celá jistě bude příležitost dále eh, komentovat. Jde o tedy přeshraniční přenositelnost, eh, tak aby ti, kteří si předplácejí online služby, budou moci těchto služeb využívat, když jsou dočasně přítomni, to zdůrazňuji, v jiných členských státech. Je to odlišné od přeshraničního přístupu k Eh, obsahu, i týká se to cestují, lidí, kteří cestují. A týká se, eh, netýká se to přenositelnosti zařízení, to bychom popsali spíš jako interoperabilitu. Tady hovoříme o přeshraniční přenositelnosti. Návrh má tedy hlavní prvky. Smyslem je zajistit, aby ti spotřebitelé, kteří eh, právně získali nárok na přístup k obsahu v jednom členském státě, Eh, mohli tento členský stát dočasně opustit, cestovat do jiného členského státu. Představte si, že máte předplatné novin a chcete si jej vzít, když eh, jedete na dovolenou nebo máte Netflix eh, předplatné a chcete k němu mít přístup během letní dovolené v jiném státě. Tak tato možnost by existovat měla. Tolik rozsah působnosti, tam jsme ještě se snažili být Ambiciozní návrh sám o sobě je poměrně cílený a omezený, ale chceme zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k celé škále služeb, tedy včetně filmů, hudby, e-knih a videoher, ale kromě toho také k audiovizuálním službám, zvláště těm, které zajímají váš výbor. My jsme totiž slyšeli například o přístupu k sportovním utkáním. To je zvláště důležité pro audiovizuální služby, protože tam se setkáváme s největšími problémy v přenositelnosti. Nařízení se bude zabývat také eh, službami proti finančnímu obnosu, ale také takzvanými službami, které jsou zdarma, pokud poskytovatel služeb ověří, v jakém státě člověk eh, obvykle pobývá z jiného státu, kde se snaží připojit na dané služby. Znamená to, že například veřejnoprávní vysílací organizace, kteří nepoužívají mechanismus k ověření, ověření eh, po, místa pobytu, trvalého pobytu, by byly také v tomto smyslu zahrnuti. My jsme o tom diskutovali již dříve, doufáme ve výraznou podporu tohoto výboru, eh, tomuto návrhu, který představuje eh, esenci jednotného trhu, aby bylo možné předplacenou službu ve státě jednom využít ve státě jiném dočasně a používáme to také jako balíček návrhu, který výrazně pomůže spotřebitelům v jednotném digitálním trhu. Víme, že se chystá také ukončení roamingových poplatku a e, také připravujeme návrh týkající se geoblockingu, to je také součást jednotného trhu. E, bude to takzvané trojvítězství pro spotřebitele v jednotném trhu. To je první opatření, které se vztahuje na autorská práva. Víme, že sdělení přijaté v prosinci stanoví celou řadu otázek v oblasti autorských práv. My se věnujeme řadě otázek, eh, které také spadají pod problematiku autorských práv. Já myslím, že to je na úvod všechno, pokud vám to stačí. Děkuji mnohokrát za tento úvod. Můžete zopakovat větu, která se týkala toto je esenci jednotného trhu? Pro nás to skutečně je podstatou esenci jednotného trhu, protože jsme ve výboru pro ochranu spotřebitele. Chce hovořit Katrin Schneider, Sophie Verheyen a Dan Dalton a Julia Reda. To bude tedy celý seznam řečníků. Katrin. Má slovo. Děkuji mnohokrát a blahopřeji k nové funkci. Jsme rádi, že jste nás navštívila. Tady byla zmíněna e, řada otázek, které souvisejí se mnou, konkrétně autentizace to je podle mého názoru skutečná hozená, hozená rukavice. Víme, jak technika eh, je stále napřed a hledáme spoustu řešení věcem, které neexistovaly dříve. To musíme v návrhu nastavit právně. A pak definice toho dočasného pobytu. To musí být jasné také. Někteří E, poslanci samozřejmě z toho budou mít velký prospěch, e, protože my jsme také dočasně jinde, někdo cestuje jednou za rok, kdy jede na 14 dní někam na dovolenou, e, ale bude ta definice vágní nebo ji naopak nějak zpřísníme, zpřesníme. A pak problematika aplikací. Další záležitost, která se stává stále jasnější, souvisí také s tím, že když uvažujeme o přenositelnosti, vyvstanou otázky geoblockingu. A vnímáme zde určité obavy související s tím, že existují jasná propojení mezi těmito otázkami. Může se třeba očekávat, že bude hlasování, pak budou předloženy návrhy, musíme v tomto směru eh, mít jasno o co usilujeme. A Eh, musíme mít jasný kontext, eh, tedy co děláme. Konkrétně článek 2 týkající se předplatného, kde eh, může spotřebitel získat přístup k digitálnímu obsahu, který si předplatil v jiném členském státě, nejde pouze tedy o obsah samotný, ale zahrnuje to třeba funkce jako BBC iPlayer a další. A ve Spojeném království samotném Vím, že probíhá také geoblocking. Ehm, a že k tomu dokází, protože máme ve Skotsku STV a v jinde v Anglii se ITV. Eh, ta problematika přenositelnosti je skutečně velice aktuální a vidíme, že se v této oblasti hodně děje, ale chceme také mít hodně aspektů vyjasněných. V každém případě děkuji za to, že jste přišla, těším se na další diskuse. Děkuji, Sabin. Děkuji, že jste si dnes eh, vlastně eh, udělala čas nám přijít představit návrh. Myslím, že tím eh, uděláme první správný krok, ale už zaznělo mnoho otázek, protože ty jsou zatím v textu nastaveny velice vágně, takže bude potřeba lecos objasnit. Vím, že bylo určitá nejistota panovala, co se týče rozsahu normálně eh, je otázka tedy, jestli tam jsou také eh, veřejně přístupné televizní programy, jestli tam jsou nebo ne, jestli eh, vlastně povinná platba občanů za televizi, jestli je to běžná platba nebo ne, jak s tím naložit. Také mě znepokojuje, že stále více se vlastně zavádí takových registrovacích systémů, Eh, které vlastně znejistují tu přenosnost. A co se týče toho, co řekla eh, Catherine Styler, eh, pro občany, kteří třeba jsou po nějakou dobu v zahraničí. Já třeba jsem několik dnů se svými občany, ale potom čtyři dny zde tak eh, se ptám, jestli vlastně eh, si budu moci ten, pří, ten obsah pří, pří, zpřístupňovat i eh, v zahraničí. To jsou mnohé otázky, jak vidíme, zatím je to tam nastaveno příliš vágně. Je to tedy několik bodů, kde bych stála o vysvětlení, objasnění, co se týče možnosti využívat a také otázka týkající se práv. My jsme právě e, teď vedli diskuse o autorském právu v audiovizuálním sektoru. E, právě sem to e, patří. Ku příkladu časopisy a knihy, tam jsou licence, které platí po celém světě, také je možné si je vzít po celém světě, tak se ptám, jestli vlastně si je mohu také eh, otevřít všude eh, online. A to je také navázáno na ten audiovizuální eh, obsah. Tady komise potvrdila, že vlastně existují určité požadavky, které se týkají teritoriálního teritoriální struktury, že se s tím pojí i otázky eh, financování a otázka, jakým způsobem to vlastně trvale provázat tak, aby přenositelnost byla postupně zvyšována bez toho, abychom ty, eh, ty modely financování v tom eh, audiovizuálním modelu nějakým způsobem zničili, zredukovali. Takže to je několik těch nejasných míst, kde bych stála o dovysvětlení. Děkuji. Dan Dalton. Dan Dalton, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát komisi. Eh, to není běžné, to nedělám běžně, opravdu ne. Ale myslím, že tady se vám skutečně podařilo podchytit podstatu problému a připravili jste velmi kvalitní návrh. Umožňujete přenositelnost, ale současně chráníte e, územnost a existující licence založené na územnosti, což bychom měli zachovat. A chci zdůraznit, že se to netýká poslanců, kteří cestují. To se týká těch, kteří cestují na dovolenou nebo e, na služební cesty z různých důvodů a ti si často stěžují eh, na absenci přenositelnosti. Proto jsem velice rád, že tento návrh vznikl a eh, zasadím se také o to, aby byl schválen. Eh, a důležité je, že bychom měli spolupracovat dále, když hovoříte o dočasných pobytech jinde. Jak jsou definovány? ale současně ono to působí také poněkud matoucím dojmem, protože většina předplatného vychází z průběžného předplatného v jiném státě, to znamená průběžný pobyt, trvalý pobyt. A když dáte určitý eh, limit, eh, jaká dočasná doba může být strávena v jiném státě, tak samozřejmě trošku spochybňujete princip přenositelnosti samotné. Jak to tedy celé pojmete? A eh, otázka jako například Netflix, služby jako Netflix. Víme, že různé státy nabízejí různý obsah v jiných státech. Třeba jako Brit s Netflixem se vydáte do Belgie a belgická nabídka Netflixu je pak jiná, protože Netflix eh, vám bude tedy nabízet tu vaší domovskou službu nebo naopak, naopak službu toho státu, kam se vydáte. Jinak je to velmi kvalitní návrh. Děkuji. Dochází nám čas, říká předsedkyně. Eh, bude nutné v tom pokračovat později, ale ještě KS. KS. Děkuji. Já tomu rozumím tak, že se komise rozhodla návrh rozdělit a připravit přenositelnost obsahu, nikoli přeshraniční přístup. Plánujete tedy také nabídnout přes návrh pro přeshraniční přístup pro ty lidi, kteří necestují? aby eh, mohli využít výhody jednotného trhu. Děkuji, tomu rozumím, stále o tom uvažuji. Eh, Julia Reda, děkuji vám. A paní a pan Dalton již zmínili řadu bodů, které jsem chtěla zmínit i já. A pro stručnost tedy jenom doplním dva aspekty dočasnosti. Já myslím, že je zásadní nestanovit časový horizont, protože hlavní těmi, kdo z toho budou profitovat nejvíc, budou studenti na výměných pobytek, kteří eh, se vydávají do jiného státu na déle než dva týdny, ale současně mají trvalý pobyt stále v tom jiném státě. A ta definice hovoří jasně velká většina případů nám umožní snadno zjistit, kde má osoba trvalý pobyt primárně. A myslím si, že bychom tam neměli ještě nabízet další požadavky. Ehm, ke, k pobytu. A pan Dalton ještě zmínil jeden aspekt. Je tady určitý rozpor mezi články 3 a 4 ve službách jako Netflix, kde jsou různé nabídky pro různé země. Jinak článek 3 uvádí, že poskytovatel by měl umožnit Přenositelnosti Je to tedy možnost volby, zda v jiné zemi budu sledovat repertoár nabízený u mě doma, anebo v té eh, zemi, kde jsem dočasně. Zatímco eh, tady eh, se píše, že je pot, možné tam nabídnout přístup jenom k těm domovským službám, ale mohu, když si zvolím, eh, také využívat služeb eh, té země, kde jsem jenom dočasně, když si to zvolím, protože v každém případě eh, ten materiál nechce nikomu omezovat práva, která již existují. To je velmi důležitá otázka. Děkuji. FDD. A děkuji. Děkuji vám. Já vím, že nemáme moc času. Ehm, navazuji na připomínky kolegů. Musíme uvažovat o přenositelnosti, ale současně nesmíme zapomínat na výchozí zásadu, tedy e, uživatel má nárok využívat určitého materiálu, který si předplatil. Představte si, když jsem doma, koupím si tam knihu, ten obsah vlastním, ale když jedu na dovolenou, eh, tak eh, jako bych si tu knihu nemohl vzít sebou. Jsem pak nucen v té cizí zemi si zakoupit tu knihu ještě jednou. Eh, to je takový jasný příklad. A také nám to pomůže zjistit, jak řešit tento typ problému. A vidíme, že ten zvolený přístup není správný. Klíčový význam má to, že jakmile máte nárok nějak takovou položku používat bez ohledu na médium, na kterém se nabízí, tak už bez ohledu na to, zda jste ve své domovské zemi nebo e, v zahraničí, by mělo toto právo být uznáno. Děkuji. Děkuji mnohokrát e, za představení toho návrhu. Mě by zajímal ještě časový harmonogram. Tedy jak rychle e, bude dosažen pokrok. To je něco, čeho si také všímám, ale také chci zdůraznit několik aspektů. Vidím to také jako první krok. Přístupnost je také důležitá, pokud chceme jednotný trh. A e, to je tedy také pro ty, kteří eh, chtějí mít eh, přístup eh, k různým službám. Já nevím, nerozumím tomu, jakým způsobem v tomto směru postupovat. Zajímalo by mě, zda plánujete tedy tímto způsobem se zasazovat o další vývoj a v tom případě zda počítáte s naší podporou. Já vím, že pan profesor Monty brzy dorazí tak zatím můžeme ještě využít pro diskusy. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Propojenost. To tady zmínila řada eh, poslanců. Ehm, samozřejmě je to napojeno na návrh geoblockingu v přístupu ke službám online a pak eh, na další aspekty. Samozřejmě Eh, budeme sledovat, co z toho dal vyjde. Tento návrh je připraven, že je připraven, je to první krok, první pozitivní krok a samozřejmě budou následovat další kroky, které se budou dále vzájemně doplňovat. Ale to je velmi podstatné. My chceme, aby se tady práce rozjela co nejdříve. Katrin eh, se ptala na autentizaci. My nechceme eh, pod, toto podmiňovat autentizací, ale to neznamená, že by nemohla proběhnout nějaká autentizace ex post, eh, ať už v přístupu ke službám online nebo jinde. Eh, k otázce dočasnosti. My jsme zvážili všechna pro a proti a ukazuje se, nakolik toto má být otázka jednotného trhu. Nechceme to nijak Um, omezovat eh, definice obvyklého pobytu, tu je velmi dobře známá. Eh, je to tedy místo, kde máte trvalé bydliště a hlavní oblasti zájmu, to je jasně definované, neměl by tam být problém. Dále, eh, pokud jsou tam otázky ochrany autorských práv, to by bylo samozřejmě také ošetřeno tímto návrhem, není to problém k přístupu na, eh, zda, k domovským službám nebo jinde. Netflix je taková výjimečná situace v tomto smyslu, protože když se vydáte vydáte do zahraničí, tak vám nabídnout katalog služeb, který je dostupný v zahraničí, ale budu zároveň sledovat, aby vám umožnili pokračování v domovské předplatné, protože tam budete přistupovat nejčastěji, ale měli by vám nabídnout další variantu navíc, abyste ještě k tomu měli přístup Eh, ke službám v zemi, kde jste jenom dočasně. Nechceme odebírat existující práva, ta budou platit i nadále a pak bude na dobrovolné bázi možné se dostat i ke službám té země dočasného pobytu. Specifická otázka týkající se vysílání. Konkrétně koncesionářské poplatky eh, za televizi nejsou placenou službou online, ty tam nebudou zahrnuty ale v každém případě budeme dále moci ještě odpovídat i písemně později. Děkuji. Některé oblasti, kde se objevují rozdíly eh, podle toho, zda jde o službu online nebo ne, by si zasloužili další. Děkuji mnohokrát a děkuji vám za návštěvu. Máme ještě něco k harmonogramu dalších prací. Ano, my se snažíme postupovat rychle. Do poloviny letošního roku budeme mít návrhy. Já vám nemohu dát konkrétní datum v této chvíli, ale v každém případě ještě před letní pauzou něco mít budeme. Děkuji. Uh, yes. Yes.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 Dámy a pánové, děkuji vám. Toto je skutečně zajímavé dopoledne pro náš výbor a skvělý způsob, jak začít nový rok. Další bod na pořadu jednání je výměna názorů s panem profesorem Marie Monti, bývalým komisařem pro jednotný trh a bývalým premiérem Itálie. Díky moc krát, že jste k nám přišel jsme zvyklí, že od vás vždy dostáváme plnou porci moudrosti a že nám vždy načrtáváte ten celostný obrázek a proto je pro nás tak cené, že jste na naše pozvání zareagoval. Tato výměna názorů přichází v pravou chvíli, protože náš výbor pod vedením Lary Komy jako zpravodajky začíná probírat zprávu z vlastní, z vlastní iniciativy o strategii pro jednotný trh a formulovat tak reakci parlamentu na vlastní strategii komise na stejné téma, kterou spustila komisařka Běnkovka, Běnkovska v říjnu loňského roku. V nedávné době jsme také zadali studii, jakožto následnou studii pro náklady na neexistenci Evropy v oblasti jednotného trhu. Mně se ten titul Cost of Non-Europe nelíbí. Mně se eh, líbí ten titul spíše výhody spolupráce. Pan profesor Monty přednese svůj úvod a poté doufejme, že nastane dynamická diskuze. Takže pak proběhne první kolečko otázek od koordinátorů a když budeme mít čas, tak pak od ostatních. Můžeme diskutovat do 12. Katrin, souhlasíte? Ano, takže pane profesore, máte slovo. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně za pozvání. Jsem velmi rád, že jsem opět zde v Evropském parlamentu, konkrétně zde v tomto výboru. Sdílím váš názor, že toto je opět velice důležitý okamžik, kdy musíme zaměřit naši diskusi na jednotný trh. A musíme se zaměřit na to, jak tento trh znovu oživit. Na stole je dnes několik velice důležitých analýz a politik. Je zde zpráva panelu na vysoké úrovni o strategii eh, na dokončení jednotného trhu. Jsou to ty dluhopisy za bilion euro. Eh, tady jsem měl možnost být o tomto informován už ve fázi přípravy, což eh, považuji za skvělé. Pak zde máme nový politický dokument komise z doby před několika měsíci. A právě teď jsem se doslechl, že budete mít tedy tuto zprávu z vlastní iniciativy Láry Komy. Což je sice mladá, ale už stará příznivkyně jednotného trhu. Já se pokusím zaměřit se na to, co nám podle mého názoru stále chybí. A odpuste mi, že jako jeden z referenčních bodů využiji ten případ, kdy jsem byl naposledy eh, požádan evropskými institucemi, abych se zaměřil na jednotný trh. To bylo v roce 2010, kdy tehdejší předseda komise Jose Manuel Barroso eh, mě požádal, abych pro něj připravil zprávu na téma nové strategie pro jednotný trh. Musím říct, že tehdy jsem do své zprávy začlenil celou řadu reakcí právě odsud z parlamentu. A už tehdy jsem spolupracoval eh, s výborem pro vnitřní trh, kterému předsedal Malcolm Harbour. A pak ještě také ta eh, zpráva z vlastní iniciativy parlamentu. To byly dva důležité vstupy pro mě. Od té doby, zdá se mi, komise do určité míry abych tak řekl, no vlastně do poměrně značné míry se řídila těmi doporučeními, která byla v té dané zprávě. Měli jsme Single Market 1, Single Market Act 1, Single Market Act 2, takže ne všechno bylo zohledněno a stejně tak je nutno říci, že ne všechny návrhy z mé zprávy byly originální nebo zcela neslíchané. Některé ty návrhy už nějakou dobu existovaly a já jsem se pokusil je posunout o kousek dál. Celkově to si myslím, že ta zpráva měla výhodu vyšší následné implementace než většina zpráv, které prezentují vnější konzultanti nebo experti z vnějšku. Ovšem obávám se, že to, co se skutečně nediskutovalo, na co nikdo nenavázal, bylo to nejdůležitější, alespoň podle mého názoru. Zmínil bych tři takovéto prvky. a nazvěme je enforcement, to znamená vynucování pravidel. Potom za druhé souvislost mezi trhem a sociálně tržním hospodářstvím a za třetí řízení ale pokud vím, tak právě otázka řízení neboli governance je otázka další diskuse dnes dopoledne. Tedy nejprve to vynucování pravidel. Já jsem sám pět let pracoval na vnitřním trhu, to už před mnoha lety, a pak se mi stalo, že mi dali na starost eh, politiku hospodářské soutěže v rámci vlastního psychologického vyvážení jsem, byl, jsem měl skutečně štěstí, že to bylo v tomto pořadí. Tedy nejprve, že jsem byl komisař pro hospodářskou soutěž a teprve potom komisař pro vnitřní trh. Protože stupeň frustrace byl v obou případech značný. Na druhou stranu, Eh, kdybych jako univerzitní absolvent dostal okamžitě na starost hospodářskou soutěž, tak si myslím, že bych zkrátka a dobře psychologicky nebyl býval připraven na provádění té obrovské pravomoci, kterou komisář pro hospodářskou soutěž měl, má a prosím nedělejte nic, aby jste ty jeho pravomoci redukovali. Měl jsem jedinečnou příležitost a byl jsem, tuším, zatím jediný v té krátké historii eh, evropských institucí, kdo měl tyto dvě odpovědnosti na starost. Takže si dobře uvědomuji rozdíly mezi procedurami pro vynucování pravidel v obou případech. Dalo by se říci, že ve finále vynucování pravidel jednotného trhu je ještě důležitější než vynucování pravidel hospodářské soutěže, protože hospodářská soutěž sice důležitá je, ale týká se jednotlivých firm, jednotlivých eh, pobídek, jednotlivých eh, fúzí, jednotlivých kartelů. Ale v oblasti jednotného trhu musíme pracovat s infrastrukturou evropské integrace. A není náhodou, že v odstavci 4 na straně 97 hovoříme o takzvaném proactive enforcement, to znamená proaktivním vynucování pravidel, což v podstatě znamená následující. Pokud komise zjistí porušení pravidel ze strany členského státu, a prosím, ne, nehovořím tady o legislativě, hovořím pouze o vynucování pravidel, No? Pokud komise zjistí nějaké porušení pravidel jednotného trhu ze strany členského státu, tak prochází takovým velice zdlouhavým náročným procesem šetření tohoto porušování, formální upozornění, reasoned opinion, stanovisko, odborné stanovisko a pak tedy ehm, odkázání k soudu, což e, jsou všechno fáze, které jsou velice zdlouhavé a pokud všechno dopadá dobře, tak ten definitivní rozsudek soudu pokud ten členský stát nezmění své chování, přichází třeba po čtyřech, pěti letech. A v mezidobí to porušení trvá. Obvykle, ne vždycky, ale obvykle se dá komisi za pravdu. Jinými slovy, že se řekne, ano, to bylo skutečné porušení jednotného trhu, které ale existovalo velice dlouho. V případě hospodářské soutěže ten obrovský rozdíl je ten, že jakmile komise rozhodne, že něco je kartel nebo fúze nebo nějaká, nějaká pobídka státní znamená zkreslení hospodářské soutěže nebo získání dominantní pozice, jako tomu bylo třeba například u Microsoftu, tak pak okamžitě to rozhodnutí se stává právním příkazem. Samozřejmě firmy a členské státy mohou jít k soudu a velice často tak činí, a občas komise ten případ prohraje, ale rozhodně neprohraje většinu případů. A tím pádem porušení toho um, příkazu o hospodářské soutěži se řeší vlastně okamžitě, daleko rychleji. Já jsem ve zprávě uvedl, že by stálo za to přeskoumat, zda Pravomoci komise v rámci té procedury o porušování pravidel neměly být neměla být harmonizována s těmi pravidly, která existují v oblasti hospodářské soutěže. A to je něco, co když se o pár let později stalo, že jsem byl členem Evropské rady jako premiér Itálie, jsme uvedli v dopise, eh, původně jsem to byl já společně s premiéry Nizozemská a Velké Británie, eh, pak to nakonec podepsalo 11 eh, hlav států a tam se ta myšlenka rovněž objevila. A myslím si, že to narazilo na velkou odezvu v radě, ale nakonec toho nic nebylo. Tolik tedy k vynucování pravidel. Prosím, pečlivě tuto oblast zvažte, zejména v situaci, kdy spontánní harmonizace s pravidly bývá spíše výjimkou než morálním závazkem jednotlivců a členských států sociálně tržní rozměr. To je vysoce politické téma. Já ve zprávě uvádím to, a to na to rozhodně nikdo nenavázal, že v naší Evropské unii, a všichni to víme, je několik členských států, které mají velice blízko tradici sociále Marktwirtschaft, to znamená sociálního hospod- sociálně tržního hospodářství, tržního hospodářství se sociálním rozměrem. Bývají to kontinentální členské státy, bývají to státy eurozóny a bývají to státy, které pocházejí jaksi z korporatističtější tradice co do řízení jejich ekonomiky. A to má své výhody i nevýhody, nechci vynášet žádné absolutní rozsudky nad nikým. A jsou jiné členské státy, které mají jaksi rozmanitější kulturu v tržní ekonomice eh, co do otevřenosti a soutěže. To bývají státy, které obklopují ty jádrové eh, členské státy, Příkladem je například Velká Británie, skandinávské země, mnoho, stále ještě mnoho těch takzvaných nových členských států. Jde o tom, že země této druhé kategorie, nebo nechci říct druhé jakožto druhé, ale zkrátka druhé jako druhé, jako Velká Británie velice často eh, trpí deziluzí o evropské integraci jako celku. Pakliže vidí, že základ na němž se rozhodli se do EU připojit, jinými slovy, jednotný trh, není brán dostatečně vážně. Průměrně, alespoň tedy před pár lety, od té doby jsem to nezjišťoval, průměrný stupeň plnění pravidel jednotného trhu, to znamená případy porušení pravidel před soudem, která se používají jako, které se používají jako měřítko, bývá v zemích, které nejsou členy eurozóny, vyšší než v zemích eurozóny. A to je velká odchylka od té logiky politické ekonomie, kdy se říká, že máte-li optimální měnou oblast, první, co potřebujete, je míti plně a naprosto fungující jednotný trh. Jinak vás nemůže překvapit, že dojde k problémům, různým tenzím a ta oblast jednotné měny nenaplní ta očekávání v oblasti ekonomiky a zaměstnanosti, jaká na ní máme. Na druhou stranu, a e, k tomuto bych ještě tady pouze dodal, že v době, kdy, pokud vím, dochází k vyjednávání mezi Velkou Británií a zbytkem Evropské unie na téma které všichni dobře znáte, je dosažení viditelného pokroku v rozhodování a implementaci jednotného trhu, jinými slovy, že by se jednotný trh bral vážněji, zásadním prvkem, který by opět mohl přiblížit britské veřejné mínění a konec konců i britské politiky do určité míry k souhlasu s eh, kontinuální participací v EU. Na druhou stranu vím, že i v tomto výboru se často diskutuje o sociální Evropě, protože některé státy jsou přesvědčeny, že sociální Evropě je málo. Zcela upřímně, chcete-li znát můj názor, a je to můj názor, Nacházíme se ve velmi složité situaci, protože osobně jsem přesvědčen, že většina těch akcí na úrovni sociální Evropy by měla probíhat na úrovni členských států s vysokou mírou subsidiarity. Ale co se zatím děje, je to, že pokud tržní integrace postupuje tak, jak doposud, jinými slovy s velmi malou měrou daňové koordinace, neříkám harmonizace, ale daňové koordinace. A to znamená hodně daňové konkurence, pak bude stále složitější pro členské státy získat prostředky, dělat ať už jakýkoliv stupeň sociální politiky, kterou by chtěli doma praktikovat, protože tato daňová konkurence probíhá stále víc ku prospěchu jaksi mobilních daňových základů, ať už jde o úspory nebo umístění firem. A ten chudák, který to pak všechno zaplatí, je pracovník. Zejména ten nekvalifikovaný pracovník, který si nemůže dovolit moc cestovat, dokud se tedy nerozhodne někam emigrovat. Takže rok od roku Pakliže nedojde v oblasti daňové koordinace k ničemu, Znamená to poškození image jednotného trhu vzhledem k sociálním nekonzistentnostem našich zemích, protože se řekne dobře, například eh, odbory řeknou, fajn, vy jste nás přesvědčili v minulosti, že jednotný trh je dobrá věc, ale stále víc vidíme, že jednotný trh vlastně působí proti sociální politice do určité míry, protože daňové základy jsou erodovány a členské státy mají stále větší problémy provádět svou sociální politiku. Takže já jsem přesvědčen, že nějaká dohoda mezi těmi kontinentálci eh, se sociálním trhem, kteří musí brát jednotný trh vážně, ale zároveň chtít po těch druhých, aby přijali určitou míru daňové koordinace, což mimo jiné by byla velmi mocná zbraň i proti daňovým podvodům a e, erozi daňového základu, by vůbec nemuselo být špatné. A nakonec, a už mluvím moc dlouho, několik slov o governance, o řízení, zprávě věcí veřejných. Ve své zprávě jsem se zaměřil velmi stručně na třech stránkách na toto téma. Ty stránky jsou až na samém konci té zprávy, protože vím, že většinou člověk eh, čte stejně jenom úvod a pár stránek někde na konci. Je to kapitola 5. Politická iniciativa, iniciativa na posílení jednotného trhu a v závorce A. Hospodářskou monetární unii. Protože je potřeba ukončit tu mentální odchylku, tu mentální úchylku, že jsou určitá makrotémata, která se mají řešit na nejvyšší politické úrovni, protože jsou, řekněme, sexy, anebo jsou hodně bolestivá, nebo možná obojí zároveň. A proto je potřeba mít i zprávu pěti předsedů, která bude zdůrazňovat kroky k skutečnější nebo řádnější hospodářské monetární unie. Ale co to E v tom EMU, tedy ta hospodářská unie, to je v podstatě váš úkol, jednotný trh. Takže já na těch třech posledních stránkách zmiňuji vlastně dvě věci. zaměření se institucí EU na jednotný trh a tady jsem učinil určitě, určité návrhy na základě svých zkušeností na téma, jak, za prvé tedy v rámci komise, Evropské komise, by ten jednotný trh měl mít jaksi celostnější a zastřešující a holistický přístup. Ne co se týká porušování pravidel a vynucování jejich dodržování, ale vlastně ještě předtím. Znamená, když komise navrhuje legislativu o jednotném trhu. Rovněž jsem si dovolil navrhnout eh, něco málo věcí pro Evropský parlament a jeho výborům. Samozřejmě, jak si primát tohoto výboru, o tom by nikdo neměl pochybovat. Říkám ještě jednou, primát tohoto výboru je nespochybnitelný a já to prosím pěkně neříkám ve všech výborech, kde mi řeknou, abych to ještě zopakoval, jak tady právě paní předsedkyně. Ano, já vám za to děkuji. Ale co je asi ještě důležitější, v rámci rady a konkrétně v rámci Evropské rady. Si myslím, je prostor pro nutná zlepšení. Když jsem to sepisoval, zatím jsem ještě neměl zkušenosti s prací v Evropské radě. A vlastně o moc dál se nikdy v oblasti jednotného trhu nedostaneme, pokud nezajistíme, že by bylo politicky trapnější pro domácí veřejné mínění, když by šéfové vlád dělali to, co dělají obvykle v oblasti jednotného trhu, jinými slovy, trošičku o tom popovídají každý rok, ideálně v nějakém dokumentu, který nikdo nečte, a pak v podstatě pokud máme kliku, usnou na Vavřínech a nechají své sektorální ministry a jejich rady, aby aby drtili ty jednotlivé návrhy legislativy, protože samozřejmě eh, jednotlivé rady ministrů se daleko snáze ovlivňují ze strany různých lobistických skupin. Takže když o tom zapřemýšlíte, vlastně není toho potřeba hodně, chceme-li učinit jednotný trh daleko prominentnějším, ale pakliže se najde způsob a i v této postarší zprávě nabízím několik možných řešení, aby třeba na tři roky jsme se na toto téma zaměřili jako na téma, které jaksi nechá lec kterého šéfa státu zčervenat nad tím, do jaké míry plní pravidla v této oblasti, to by bylo asi to nejlepší. Vy jste politici, já nevím, co jsem já, tak moc, ale nějaký seznam, co udělat s tím nebo o ním e, článkem jednotného trhu, to je naprosto zásadní. E, většinou takovéto seznamy už existují nějakých 25 let, ale prosím, soustřeďte se na tu politickou přidanou hodnotu, která musí být vygenerována ne kvůli slávě těch, kteří pracují na jednotném trhu, rozhodně ne eh, kvůli slávě jiných výborů zde v parlamentu, ale kvůli evropskému hospodářství jako takovému. Děkuji. jedno, jedno eh, z mých novoročních předsevzetí bylo snažit se uvažovat eh, v obecnějším rámci. A ten obecnější rámec, kdybychom měli povzbudit eh, naše šéfy státu a vlád, aby uvažovali více o jednotném trhu, a to pozitivně, ne jen negativně. Proto jsem také hovořila o těch výhodách, nejenom o těch negativech nebude-li jednotný trh. Dovolte, abych něco eh, dovysvětlil, ty výhody, ale také pomocí takových metod a postupů, aby konečně jim jasně došlo, co je osobně bude stát, když budou říkat, že něco udělají a potom ten slib eh, nesplní. Eh, pan Šváb za EPP. Děkuji. Pane profesore Monty, jsem velice potěšen, že jste přišel do našeho výboru znovu a eh, váš projev a vaše reflexe jsou velmi užitečné a důležité. Vy sám eh, jako se, se Eh, popsal jako nezávislého výzkumníka. Eh, není to úplně pravda. My jsme eh, velice užili vašich návodů, vašich příruček a vždy hledáme. Vaše stanoviska jsou pro nás důležitá. Já bych rád navázal na to, co jste řekl. Bez toho, abych se provinil přílišným optimismem. Když se podíváme na čísla analytiků, tak bohatství Evropské unie nikdy nebylo vyšší než dnes neboli máme bohatý eh, základ, eh, pomocí něhož bychom měli ve svých reflexích vycházet. Eh, to pro mnohé státy neplatí, i když se tam podařilo zvýšit životní standard díky spolupráci s Evropskou unii. A za druhé jste řekl, že pro nás je to eh, snadné, protože víme, že co se týče všech těchto otázek, neexistuje žádný nevinný členský stát, neboli týká se to nás všech. Já jsem byl zpravodajem pro první zprávu o jednotném trhu a nejenom z toho důvodu jsem, přišel, jsem přečetl vaši zprávu od začátku do konce a to, eh, co jste tam uvedl, když jste eh, hovořil o Eh, zprávě vlastně to eh, komise eh, aplikovala. Zvlášť na tom chce paní komisařka Běnkovská pracovat dále přísně, ale ty struktury jsou obtížné. Proto se vás chci naprosto jasně zeptat, co byste nám doporučil, jakou politickou strategií by se nám podařilo vrátit jednotný trh zpět na pořad jednání šéfů států a vlád, aby to nebylo pouze v těch situacích poté, co eh, debatují o těch eh, politicky ožehavějších, aktuálnějších otázkách, vzhledem k tomu, že je to hlavní hybná síla pro ekonomiky všech 28 států Evropské unie. My jsme velice rádi, že jste přišel, ale my také chceme pozvat další hosty, aby nás mohli nasměrovat na tu myšlenku, ale je to Eh, složité, protože je to téma příliš detailní, příliš složité, než aby se dostalo na pořad jednání rady a my velice stojíme o vaše odborné zkušenosti, co by bylo možné, abychom radu k tomuto přinutili. Děkuji. Catherine Steiler za eh, socialisty. Děkuji. A děkuji, pane profesore Monty. Je vždy radost vás slyšet hovořit v tomto výboru vy neustále se zabýváte tím, co je důležité pro nás i jednotný trh. Je dobré, že naše paní předsedkyně se rozhodla v rámci novoročního předsevzetí eh, uvažovat obecněji. A to jsou takové hlavní tři eh, části eh, té zprávy z roku 2010. Já vím, že zpravodaj pro tento semestr pro vnitřní trh si to také myslí, je potřeba využít potenciál, eh, pracovat pro růstu, zamyslet se nad tím, co chceme v 21. století pro jednotný trh a tím vlastně se to zase vrací k porušování a vynucování, protože my jsme pouze tak silní jako celá 28, ze které se stáváme. To je obrovská výzva. Vaše reflexe, když jste byl komisař pro hospodářskou soutěž a vnitřní trh a to, eh, co jste o tom řekl, to bylo všechno velmi důležité. Co se týče téma z hlediska sociální demokracie a rovnováhy mezi trhem a také výhodami sociální politiky, to je opravdu velmi důležité. Lidé eh, jsou obětmi stále prekérnějších eh, pracovních vztahů, Eh, vztahů, eh, pracovních vztahů na dobu určitou. To snižuje kvalitu života a pracovní zkušenost. Eh, proto chceme konat a pomoci těmto lidem, kteří trpí změnami v těchto postupech a musíme ale také zasáhnout. Eva Pánová také se tím zabývá a já také. To, tou agendou pro dovednosti a to třeba se hlavně e, týká digitální e, agendy. E, třeba u nás u nás, u nás doma je 55 tisíc volných, volných míst pro počítačové, pro počítačové odborníky a za několik let to bude 171 tisíc. To je jasná výzva pro jednotný trh a je to realita. Takže jsou před námi velké výzvy, ale něco, co tento výbor musí zlepšit, to jsou reflexe. My máme zprávu o jednotném trhu 1, zprávu 2 a my se tolik zabýváme jednotným trhem, ale jak je možné, že ta strana prosazování, vynucování nefunguje tak dobře. A to je něco, co si musíme vzít k srdci, reflektovat a skutečně v tom postoupit ku předu. Moje otázka pro vás, jakou eh, radu byste teď dal britskému premiérovi? Jako bývalý eh, premiér současnému premiérovi, eh, který se zamýšlí nad jednotným trhem, tak jak se blížíme k referendu v Spojeném království. Děkuji. Dan. Děkuji Vicky a děkuji pane profesore Monty za to, že jste mezi nás přišel. Já souhlasím eh, s mnoha základními prvky této, tohoto výboru, které, jsou, eh, které vlastně také souhlasí s tím, co zde dělá, také s tím, s mou prací na zprávě o eh, odstranění překážek. Ta iniciativa musí být koordinovaná a musíme mít také Eh, vlastně spolupráci členských států. Pakliže nebude tato eh, spolupráce, tak půjdou tyto členské státy jenom proti svým občanům, ale i proti eh, malým a středním podnikům. Teď máme jednotný trh, který je dokončený tak, že funguje pro velké podniky, ale ne tolik pro malé a střední podniky. Pro ty je velice těžké třeba pro malé britské podniky obchodovat ve Francii nebo s Francií. Je to velice velký problém, v Evropské unii, kdy malé podniky eh, vlastně tu situaci mají stíženou. Vy jste hodně hovořil o prosazování, vynucování, porušování. Zcela s vámi souhlasím s tím, eh, že třeba bychom měli najít mechanismus, který bychom poskytli komisi tak, aby přímo pracovala s členskými státy ještě předtím, než, došli, než dojde k soudnímu jednání, tak, aby se změnila mentalita členských států a zabránilo se tak eh, zbytečně zdlouhavému soudnímu jednání. A co se týče takové třetí koleji politiky eh, vnitřního trhu, eh, to je povaha eh, politických rozdílů. Vy jste hovořil o sociální Evropě a z mého hlediska je třeba jasně říci, že sociální Evropa něco stojí čím méně tedy eh, vlastně máte peněz, tím méně jich také zbude na sociální Evropu. A my ve Spojeném království jsme znepokojeni, že ty země, které jste označil, které eh, se vydaly tedy tou cestou sociálně tržní ekonomiky, ty potom se snaží tato pravidla také rozšířit na všechny eh, ostatní. A to působí mnohé problémy v ekonomice třeba Spojeného království. A e, co se týče toho, co jste e, řekl o daňové koordinaci, tady bych si dovolil mírně nesouhlasil. Já si myslím, že ti lidé, kteří stojí o to, e, aby Spojené království zůstalo v, v Evropské unii, tak by o daňové koordinaci by vůbec neměli mluvit. Daňová konkurence ta je dobrá, protože ta umožní členským státům vzájemně soutěžit na jednotném trhu. Tyto vlády mohou tedy podnikům vlastně nabízet, aby k něm přišli. Bez daňové konkurence toto všechno pod, popřete a Nezapomínejme, že sami členské státy se rozhodují, eh, jaké daně uvalí na základě toho, eh, co potřebují utratit. A v tom se eh, ekonomiky liší. Chcete-li sociálně tržní ekonomiku, tak vás to bude více stát, potřebujete vyšší daně, ale snažit se uvalit vyšší daně na všechny ostatní není jenom ekonomicky, ekonomicky dobré a není to, není to kýžené, ale také byste se vydali cestou, která by nebyla dobrá. Takže to je sice negativní poznámka, ale obecně podporuji mnoho těch oblastí, k nímž jste se vyjádřil a já se budu těšit na spolupráci se všemi, kteří se budou snažit zlepšit vnitřní trh. Nemáme zde nikoho za ALDE, takže Pascal za GUE. Děkuji Vicky za slovo a děkuji panu profesoru Montemu. Já jsem nově zvolen a jsem velice rád, že si vás mohu vyslechnout. Skutečně si velmi vážím vaší analýzy situace. Chtěl bych reagovat na jeden aspekt, který byl zmíněn. Vy jste jste zmínil k problematice konkurence mezi státy. Hovořilo se tady o daňové hospodářské soutěži a jiné. A také víme, jaké problémy setká, se setkává sociální Evropa. Zmíme slovy Abrahama Lincolna. Pokud si myslíte, že vzdělání je příliš drahé, zkuste nevzdělanost, neznalost. A Mm, uvědomme si, že právě ty některé náklady ve společnosti e, se vyplatí, e, protože Evropa by skutečně měla být e, také sociální, v sociálním rozměru. A mám pocit, že koordina, daňová koordinace by mohla pomoci vytvořit vyváženější společnost, a spravedlivější společnost. A my se zde snažíme, nebo respektive i na půdě jiného eh, výboru, eh, uvažovat o reportingu, reportingu země podle země. Eh, a tady by mě zajímalo, co podle vás chybí, abychom tímto způsobem zrealizovali společný evropský zájem a také zájem každého jednotlivého státu, aby byl zohledněn. Já mám takový pocit, že hodně Evropanů se domnívá, že e, společný evropský zájem se již nezdůrazňuje mezi představiteli evropských institucí ani mezi představiteli jednotlivých států. Jsem velice rád, že jste nám nabídl klíč e, k obnově evropského zájmu. Děkuji. Um, so for the... Za EFDD Marko Zula. Děkuji. Paní předsedající, děkuji, pane profesore. Jako odborník i jako politik bych chtěl říci několik slov, protože vy jste zastupoval Itálii já bych s vámi rád debatoval o metodě v těch eh, pokynech, uvádíte. A ty vznikly za časů Barosovy komise. Jste často se vyjadřoval ke koncenzu, byl jste pro koncenzus a hovořil jste o tom, že komise je strážkyní smluv a že musí tedy Eh, kontrolovat tyto politiky, které vycházejí ze širokého koncenzu. A to, co není zcela jasné, je, jak dospět k takovému koncenzu, protože když se pustíte do dialogu s občany předtím, než začnete provádět reformu, tak když potom učiníte určitou volbu a vynutíte některé, nějaké řešení předtím, než přesvědčíte občany o tom, že vaše volba byla správná a potom ex post hovoříte o koncenzu, tak eh, to je tedy zcela jiný postup, zvláště když hovoříme o hospodářské politice, která eh, může mít praktické dopady na životy jednotlivých občanů, a to závažné dopady. To je jeden aspekt. A další aspekt se týká eh, pravomocí eh, eh, máme smlouvy, které, kterými se řídí Evropská unie, máme rozdělení kompetencí mezi členské, členské státy, komisi, radu, to je všechno zcela jasné. Máme určitým způsobem nastavenou integraci, zase jiné otázky se řeší podle principu subsidiarity. Já teď eh, pracuji v parlamentu a v tomto výboru rok a půl. A eh, všímám si toho, že vznikají eh, určitá jiná hnutí a pohyby. A co se týče výboru IMCO, tak ten má poměrně velikou volnost v interpretaci, co se týče zájmů a názorů různých eh, států. Uvedu konkrétní příklad. Eh, vystupovatelnost eh, určitých zemědělských produktů. Na jedné straně ta je někde zaručena do velkých detailů, na druhé straně vůbec. A přitom se snažíme posílit ekonomiku. Teď je řeč o jednotném trhu a co se týče celé této metody a celé této dynamiky, jak potom řešit tyto myšlenky, které lze podpořit? Jak zajistit, aby nevzniklo, aby nedošlo k diskriminaci? Děkuji. Dobře, a teď ještě další řečníci, kterým dám slovo stručně. Anna Maria Kreuzfeld, Lara Komi, Malina Minci, Eva Panova a Sergio Koferaty. V tomto pořadí, prosím. Ana Maria. Děkuji. Vítám vás znovu mezi námi, pane předsedo Monty. Eh, tři věci nejprve. Vy jste Eh, patřil k otcům zakladatelům eh, vnitřního trhu a teď, když jste součástí občanské společnosti, stále eh, jej podporujete a my jsme za to vděční. Vy také patříte k těm několika málo, kteří jsou profesory na takové úrovni, máte znalosti, zkušenosti, pracoval jste dlouhou dobu v komisi a také jste byl premiérem jedné členské země. To je velice unikátní, potřebujeme vaše vedoucí schopnosti, prosím, zůstaňte zde Eh, v Evropském parlamentu v roce 2009 jsme vlastně s vámi začali spolupracovat a začali jsme naslouchat vašim názorům v rámci vaší zprávy z roku 2010 a odtamtud eh, pochází eh, ten důležitý citát, že vnitřní trh je tak nezbytný, jako je sexy, právě bohužel to ještě platí. Vy jste popsal všechno, s čím nutně musím souhlasit, co se týče situace neprovádění Eh, jednotného trhu v Evropě. A mám několik otázek, ale jak provádět? Na základě vaší zprávy jsme se pokusili v tomto výboru eh, brát vážněji vnitřní trh, třeba akty, eh, které se týkají vnitřního trhu a, za, a začlenili jsme jej do, do specifických doporučení pro jednotlivé země, do evropského semestru a také jsme souhlasili s vaší politiku nulové tolerance pro neprovádění a požádali jsme o zrychlené postupy při porušování v tomto směru a eh, bylo řečeno, že eh, v závěrech rady se vždy jenom tak zlehka mluví o eh, vynucování, prosazování, ale potom nenásleduje nic. Jaké jsou překážky? Mnoho členských států se domnívá, že pomocí vnitrostátních opatření vlastně vytvoří pracovní místa. Tak to ale není. Vytvoří je pouze vnitřní trh. Eh, ten vnitřní trh není eh, jen pro spotřebitele anebo jen pro podniky. To by byl nesmysl. My eh, musíme stále ještě se snažit všechny přesvědčit, že je to důležité pro všechny situace win-win, že tedy Eh, volným obchodováním po celé Evropě vzniknou pracovní místa a ne nějakými jednostrannými vnitřními, vnitrostátními eh, kroky. A snižováním eh, byrokracie a podporou volného pohybu vzniknou pracovní místa nejenom vynakládáním, vynakládáním peněz z daňových poplatníků. To jsou hlavní body vaší zprávy a já naprosto souhlasím s tím, že potřebujeme udělat mnohem více, abychom komisi posílili posílili v jejich pravomocech, aby eh, v tomto poli udělala víc. Jak tedy toto dostat na eh, vrcholek eh, pracovního programu Rady a přinutit je, aby skutečně dospěli eh, k eh, výsledkům. Hovořil jste i o soudržnosti a jednotnosti. Existuje eh, veliký odklon orientace eurozóny a států mimo eurozóny. eurozóny. To je jedna z našich největších výzev pro rok 2016. Bez jednotnosti a sociální soudržnosti nebudeme schopni dostat těm výzvám, před kterými stojí, stojíme k tomu patří i to, aby přátelé ze Spojeného království zůstali eh, v Evropské unie. Druhá věc Schengen a eh, svoboda pohybu pro evropské eh, občany. Celá ta debata vlastně byla uzmuta tématy uprchlíků, migrace, ISISu, Daeshu. Jak znovu vrátit na pořad jednání ten dopad e-, ekonomických ztrát, Eh, které, které trpíme každý den, ten dominový efekt omezování Schengenu. Ta debata je vlastně velice nevěcná, kdy občané eh, z jiných států členských, členských studií eh, nás okrádají o peníze na sociální zabezpečení, tvrdí někteří, když opak je zřejmě pravdou. A třetí bod, jak vlastně eh, navázat eh, otázku uprchlíků na vnitřní trh. Eh, ve výboru Libe by se, mělo, by se mělo hovořit o vnitřním trhu. Jde o integraci uprchlíků, těch, kteří mají právo na mezinárodní ochranu. My musíme otevřít trh práce takovým způsobem, který eh, vlastně eh, poskytne pouze eh, zcela dokončený vnitřní trh. To nedokáže žádný členský stát samostatně. Ta otázka uprchlíků v celé Evropě se nevyřeší bez dokončení vnitřního trhu. Takže to je zcela klíčová otázka i včetně, včetně těch dalších politických výzev v Evropě. Já se omlouvám, že zde nebudu na, na konec vašeho vyjádření, protože budu muset jít hlasovat do Libe. Lára Komi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu profesoru Montimu za to, že přišel. Skutečně eh, on patří k hlavním podporovatelům jednotného trhu a oproti situaci před nějakými pěti, šesti lety, dejme tomu v roce 2009 jsme se zaměřili, hodně, zaměřovali hodně na jednotný trh, ale od té doby se časy změnily. Dokonce si klademe otázku, zda by měl existovat Schengen. A viděli jsme, že Evropa se tady mění zásadně. Nechci se eh, dá nyní zaměřovat na diskusy o migraci a jejich dopadech, ale zdá se, že Evropa musí řešit eh, celou řadu aktuálních reálných problémů. A samozřejmě jde o to, aby se správně vymáhaly směrnice, aby bylo možné jednat okamžitě, aby nebyly rozdíly mezi členskými státy, ale stále se setkáváme eh, s tím, že se snažíme něco prosadit vůči radě. A zajímalo by mě, jakým způsobem překonat takovou sebestřednost jednotlivých států. Samozřejmě, Eh, musíme také jednat s synkrovou komisí, ale velmi často od rady prostě dostáváme jako odpověď ne, eh, bez jakéhokoliv vysvětlení. Nevím, zda potřebujeme něco politicky korektnějšího, ale zcela jistě, když se zaměříme na to, co lze říci o měnové unii, a o strategii jednotného trhu, tak samozřejmě musíme si uvědomit, že potřebujeme společná pravidla, svobodný jednotný trh a také takový trh, kde jsou jasná pravidla hry. Nemůžeme prostě Eh, mít takové zdanění a pracovně právní náklady, které se tak výrazně liší, protože to by nevedlo ke zdravé hospodářské soutěži, naopak eh, ke zneužívání, tak jak se s tím někdy setkáváme. A máme pocit, že systém by měl být účinný a efektivní, Eh, ale zároveň by neměly přece existovat daňové ráje. Jinak by stačilo mít zónu volného obchodu s národní suverenitou a britští kolegové s tím souhlasit nebudou, eh, ale eh, mít pokud máme politickou unii, tak se do ní musí samozřejmě zapojit všichni do té politické a měnové unie a měli bychom být také schopni zvládat měnovou politiku, inflaci, deflaci, eh, i zvláště v dobách krize. Ehm, ani nebudu zabíhat do podrobností návrhu, který jsem připravila, o kterém se bude diskutovat ještě podrobněji, ale chci se soustředit na dva aspekty. Jednak malé a střední podniky. V, malém, eh, v jednotném trhu bývají tyto malé podniky často znevýhodněny nedokáží konkurovat velkým hráčům. A proto si klademe e, otázku, jak existujícím a nově vznikajícím malým a středním podnikům pomoci formou nařízení, e, tak aby, e, nebo jinak, aby měl, měli vhodné podmínky pro vytvoření společnosti. Pokud společnost zkrachuje, tak eh, si musíme uvědomit, že často to bývá eh, právě problematické jednání s úřady, eh, které malým podnikům komplikuje život. A velmi často tam chybí určitá pomoc nebo jenom dodržení podmínek. A často jsme také ve svých jednáních blokováni v radě. Je nutné vytvářet legislativu rychle, jako to bylo v případě Volkswagenu, tak řešíme problematiku jednotného trhu a ochrany spotřebitele a pokud nedokážeme tento balíček uzavřít rychle, tak je to problém. Thank you. Malin Mici. Děkuji mnohokrát, děkuji panu profesorovi za to, že přišel. Jsme velice rádi, že jsme měli eh, možnost vyslechnout si oblast, informace o oblasti, ve které excelujete. Zvláště ve chvíli, kdy komise připravila návrh strategie jednotného trhu, kde jsem já stínovou zpravodajkou, Musím říci, že jsme v posledním období velice úzce spolupracovali na zmíněné zprávě. A zajímavé bylo vyslechnout si vaše názory eh, konkrétně na akto jednotném trhu číslo 2 a podobně a dát si to do kontrastu se současným návrhem, který jde nad akademický rámec a který bude mít také velký význam pro nás všechny. Před pěti lety se samozřejmě pracovalo v trošku jiném kontextu. Od té doby nastala e, jiná situace, došlo k uprchlické krizi, vůbec e, e, jsme se snažili udržet Řecko, hovořilo se o Brexitu, hovoří se dnes o budoucnosti a existenci Schengenu a tak dále. Ale obecně e, lze říci, že jednotný trh v tomto smyslu má význam. A já doufám a domnívám se, že se otázky jednotného trhu neodsunou někam dozadu a nebudou zastíněny atraktivnějšími tématy. Hmm, jsem ráda, že se komise na tuto záležitost zaměřuje a že dosahujeme pokroku. Vůbec vaše zpráva z doby před pěti lety také ukazovala na usmíření sociálních a hospodářských tlaků v různých hospodářských klastrech. To je něco, eh, co naše skupina prosazuje už dlouho, a to formou holistického přístupu. Přístupu, který vy označujete jako komplexní. To je podle mého názoru Eh, přístup, který by měl zahrnovat eh, oblasti jako energetika, doprava a další. A na závěr položím otázku. Jak důležit je takový přístup pro dnešní Evropu, proto aby dnešní Evropa dosáhla hluboký, komplexní a efektivní jednotný trh, který plní očekávání občanů, vytváří konkurenceschopnou sociální ekonomiku, která pracuje pro občany a ne naopak. A eh, tak by mě zajímal váš názor, pane profesore Eva Panova. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane profesore já vás vždycky velmi ráda poslouchám. Děkuji. Děkuji za to, že jste přišel. A moje otázka je také inspirována dřívějšími diskusemi. My jsme zde hovořili o jednotném digitálním trhu. Můžete nám nabídnout vlastní názor, přehled posílí inovace a konkurenceschopnost, aby se uzavřely digitální rozdíly mm, podle vašich zkušeností. A pokud ty digitální rozdíly existují, ovlivní to nějakým způsobem eh, dohodu té typ a její implementaci? A poslední otázka je podobná té, kterou položila Katrin Steiler. Jak vidíte budoucnost pracovních sil v Evropě, jaké dovednosti budeme potřebovat a e, my si uvědomujeme, jak důležité jsou e-dovednosti, e-, e-skills a jak vidíte perspektivu pro nadcházejících 10-15 let. Sergio Cofferati. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Monty, tento rok bude opravdu obtížný a já bych rád položil prostou otázku, která se snadno formuluje, ale možná bude obtížnější na ní odpovědět. Vím, že v kompetencích kdy se hovoří o snaze dosáhnout určitých cílů, Situace se eh, v současné době v Evropské unii zhoršila. Víme, že například jednotný trh nemá zcela efektivní konfiguraci. Opak je pravdou a právě tato krize, která se týká jednotného trhu, nicméně nikoli pouze jednotného trhu eh, Schengenu obecně, eh, říkáme někdy, že bez Schengenu nebude Evropa. A zajímalo by mě, jak vidíte budoucnost? Zda tedy bude zachován volný pohyb osob? A když hovoříte také o daňové harmonizaci, zda tedy nastane nebo ne, ale Evropa je Evropou, kde by měly být jasné daňové režimy, daňová pravidla pro jednotlivé státy. A zajímalo by mě, zda na jednotném trhu, tak jak jej do budoucna vidíte, bude možné vést politiku reform v současné situaci. Zda nebude nutné nakonec změnit smlouvu, abychom vyřešili současné problémy abychom mohli zahájit opět eh, proces, který povede k pozitivním výsledkům. Děkuji. A ještě než dám slovo panu profesorovi, nabídnu pár vlastních otázek. Hovoříte o aktu o jednotném trhu 1 a 2. A řada z nás vnímá právě vlastní práci na jednotném digitálním trhu jako jednotný akt 3, eh, protože digitální revoluce ovlivňuje všechno, co děláme, zvláště v jednotném trhu. A víme, že současný digitální svět se stává stále více světem bez hranic. A pokud budeme vytvářet bariéry v digitálním obchodování, tak to bude kontraproduktivní, protože eh, podnikatele ty bariéry stejně budou nějak eh, obcházet, ale eh, zároveň možnost spolupracovat, dostat se k informacím, nabízet služby přes hranic, nabízí obrovské výhody digitálně. A proto si myslím, že jedna z cest, kterými si bychom mohli podnítit nadšení pro jednotný trh i přes členské státy a vedení členských států je právě tím, že podnítíme jejich zájem o jednotný trh a ten bude připraven skutečně na digitální budoucnost, protože tam nás nutí spolupracovat přes hranice, nabízet služby bez, přes hranice a podobně. Je potřeba se zaměřit na interakce mezi digitálním eh, jednotným trhem a jednotným trhem obecně. To je velká příležitost. Prosím, máte slovo, pane profesore. Dě, já děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za slovo, děkuji všem za dotazy, za vystoupení, za laskavá slova a ocenění mé práce i osobní angažovanosti. Já si dovolím jenom jednu zmínku k osobní záležitosti, kterou zmínil Marko Zulo, když řekl, že jsem byl člověkem, který měl zachránit italský stát e, a ponechám tedy kolegovi odpovědnost za tuto větu. Ale na co jsem hrdý? Když jsem byl požádán, abych eh, se ujal funkce italského předsedy vlády, prostě proto, že eh, se nikdo té odpovědnosti v tom nebezpečném momentu ujmout nechtěl, tak eh, jsem se snažil, podařilo se nám to podařilo se nám vyhnout situaci, kdy by italský stát byl pod nějakou nucenou zprávou abychom tedy současně eh, se nedostali úplně mezi ty státy, kteří žádali o pomoc. My jsme nechtěli žádat EU o pomoc a ukázali jsme, že během pár měsíců se ta fiskální situace státu, kterou trhy hodnotili jako 40% pravděpodobnost selhání v roce 2011, ale to se podařilo zvrátit bez účasti trojky, bez finanční eh, pomoci eh, a Eh, pouze eh, s tím, že se dodržovala pravidla, eh, která musí dodržovat všechny členské státy. A sám jste slovo trojka nezmínil, ale v politických debatách v Itálii se objevuje velké a snad tedy nezáměrné eh, zmatení, když vidí vládu, které jsem předsedal jako mluvčího trojky. Ne, Itálie eh, mohla naopak skončit v trojce bez té mé vlády, ale samozřejmě hodnocení je na každém z vás. A ještě k věcnějším aspektům. Já nebudu moci projít úplně všechny zmíněné otázky, pokusím se je seřadit do skupin. Myslím si, že samozřejmě jsou důvody k obavám, zvláště pokud jde o situaci evropského hospodářství, ačkoliv je v lepší kondici, než bylo dříve. Nicméně všichni jsme přesvědčeni, ale jinak bychom tady ani nebyli, že lze z jednotného trhu získat mnohem více. A někteří z vás se ptají, a nebudu tady zmiňovat žádná jména, ale doufám, že se mi podaří všechny hlavní body doplnit. Někteří eh, mi kladou otázku, jakým způsobem nabídnout eh, větší význam otázkám jednotného trhu. Zvažte si toto. Také ve vztahu k vyjednávání se spojeným královstvím, to je také téma, které tady zaznělo mnohokrát, Představme si, že jeden klíčový komponent balíčku vyjednávání zahrnuje to, že EU se ujme za úkolu za několik měsíců prezentovat, samozřejmě to říkám na základě znalostí, které mám, prezentovat tedy akční plán, který bude reálný a komplexní a který si vezmou za vlastní tři předsedové, tedy předseda komise parlamentu a především předseda rady. To samozřejmě by pak mělo obsahovat některé kritické aspekty, které byly na tomto místě projednány a které, jak jsme se dohodli, nebyly zatím převzaty e, z hlediska organizačních bodů pro Evropskou radu, případné zvážení dalších cest. Já si uvědomuji, že určitého pokroku dosaženo bylo z hlediska efektivnosti vymáhání. Ale efektivnost zvažování konkrétních otázek, jste si jistí, že nabídnout eh, v jednotném trhu stejné pravomoci pro komisi by vyžadovalo změnu smluv. Někteří eh, lidé, kteří se výborně vyznají v evropském právu, mi říkají, že je i jiná cesta než cesta změny smluv jak dosáhnout tohoto cíle. A v souvislosti s tou dvou nebo tříletou dobou urychlené implementace takového plánu by měli převzít odpovědnost tři předsedové a to by pak samozřejmě také přineslo výraznější viditelnost a také e, větší pocit rozpaků ze strany e, představitelů státu a vlád, pokud se nic dít nebude. A myslím si, že trvalé podněcování strany Spojeného království či jiných v Evropské unii, kteří se zaměřují na pokrok v jednotném trhu, by pak eh, umožnilo takovému plánu mít i motor eh, a možnost řízení. Nebude to tedy pouhý plán. Já vím, že o tom diskutujeme, ale pokud vyjednávání se s spojeným královstvím se bude snažit nakonec dát více pravomocí národním vládám, tak nevím, co by pomohlo dát naopak více pravomocí komisi anebo jednotlivým státům. Pokud se mě ptáte, co bych poradil premiérovi, tak já jsem s ním několikrát hovořil v minulosti, ale také v poslední době. Hovořil jsem také s panem Osbornem eh, a moje názory najdete ve dvou zprávách sněmovně Lordu. A myslím si, že by bylo takovým nádherným a chytrým gestem ze strany Spojeného království, kdyby si vyžádali větší subsidiaritu v několika oblastech subsidiarity. Já si velmi vážím. V roce 2004 jsme vytvořili nový režim pro hospodářskou soutěž v Evropské unii eh, s tím, že došlo k určitému navrácení některých kompetencí. Ale současně jsme nepřekvapili ani nerozhodil rovnováhu těch zváhajících členských států jako Spojené království. Když by Spojené království řeklo, my jsme koherentní, domníváme se, že jednotný trh je tak důležitý, eh, tak právě pro vymáhání jednotného trhu nechceme předat větší pravomoci komisi jen tak, ale je to tak protože my od komise chceme určitou službu, službu toho, že slova jednotného trhu převede do činu, faktu jednotného trhu. A vidíte, my Něm, eh, Němci, Francouzi, Italové nejsme proti Unii tam, kde má smysl v tom, že podporuje růst a zaměstnanost. Naopak však nejsme pro větší objem Unie, pokud by měla přinášet vyšší poplatky za těž. A také se e, zaměřujeme na probíhající diskuse o sociální Evropě. Kolik taková sociální Evropa stojí a kolik stojí její neexistence? Já myslím, že bychom mohli jednat trošku pragmatičtěji Vzpomínám na diskusy, na které jsem se podílel od roku 95, kdy jsem působil jako komisař pro jednotný trh ehm, a uvědomil jsem si, že existují dvě polarizované pozice. Na jedné straně chceme plnou daňovou harmonizaci, na druhé straně opačný postoj, budeme eh, spokojeni s plnou hospodářskou soutěží v oblasti daní. Já si myslím, že oba tyto extrémy jsou mylné, protože plná eh, daňová harmonizace nebude nikdy možná, alespoň dokud eh, nevznikne požadavek na jednomyslnost a současně není nezbytná pro mnoho aspektů. Domníváme se, že by skutečně měla existovat plná harmonizace v daní dědické například? Nejsem si až tak jist. Proto kritériem by mělo být to, co je důležité pro fungování jednotného trhu. Přejeme si plnou daňovou hospodářskou soutěž, protože se domníváme, že je to zdravé, E, v tom, že nutíme členské státy, aby snižovaly výdaje a podobně. Ne. Já si dokonce myslím, že e, to to stanovisko nezastává ani Spojené království, když jsme ještě vyjednávali tehdy s Gordonem Brownem jako ministrem financí e, na, před Ekofinem v roce 1997 daňový balíček, tak Spojené království tehdy spolu s komisí eh, bylo mezi předními aktéry ve snaze nabídnout společnostem eh, pobídky formou daňových výhod kdy se diskutovali o, o tom, co je eh, vhodné, přípustné v oblasti daňové politiky vůči společnostem a tehdy prvním, kdo nabídl eh, orientační informace, byl právě představitel Velké Británie. To znamená, že pokud toto vnímáme ve střednědobém horizontu, nesmíme zapomenout ani na to, že společnosti by často uvítali koordinovanější eh, daňový systém. Například definice zisku pro účely zdanění právnických osob v jednotném trhu. A britská pozice eh, vytvořme bezpodmínečnou daňovou soutěž. Řeknu, milí přátelé, Spojené království bylo právě v popředí usilování v době, kdy tuto práci v roce 2008 začala G20. Od té doby se eh, dosáhlo velkého pokroku v boji proti například daňovým rájům. Já vím, že už bych měl skončit a Chtěl bych říci, že nekontrolovaná daňová soutěž eh, představme si protekcionistické síly po Evropě na různých místech a pokud bychom tyto síly úplně vyblokovali z Evropy, aby zcela zmizely. Představme si, oni se vrátí formou státní pomoci, překážek jednotnému trhu a podobně. Prostě nelze prohlásit, že plně milujeme jednotný trh a současně bezpodmínečně milujeme absenci daňové koordinace. Ehm, já bohužel opravdu nebudu moci eh, zodpovědět všechny dotazy. obecně, obecný evropský zájem a národní zájem. Já bohužel musím uzavřít své vystoupení pesimisticky. Podle mého názoru, a já jsem také ve svém rozhovoru, který jsem dal časopisu L'Opinion ve Francii, až do doby před několika málo lety eh, hlavy států a vlád považovali Evropskou unii za velkou investici, za projekt, do kterého chtěl investovat. Přicházeli do Bruselu, nabízeli stavební kameny Evropského domu. Nebylo to proti jejich národnímu zájmu, ale bylo to s dobrou instinktivní vizí, že kvalitnější evropský dům bude také nejlepší cestou, jak sledovat národní zájmy. O několik let později je však Evropa vnímána spíše jako zdroj spotřeby, spotřební boží, zboží ze strany eh, představitelů jednotlivých států. A není to politická krize Evropské unie, ale rostoucí obtížnost situace v Evropské unii eh, v důsledku posunů národních systémů směrem k následování místo vedení a směrem ke krátkodobým cílům místo dlouhodobých. A když dnes přichází hlavy státu a vlád do Bruselu, tak si e, často vyberou jednu, dvě cihličky do toho společného domu a naopak je přinesou zpátky do vlastní metropole, e, snaží se ji tam rozebrat a transformovat ji na národní koncezus, nikoli často pro národní zájem, buďme upřímní, ale často eh, v zájmu vlastním nebo v zájmu vlastní politické strany. Evropa se tedy bohužel stává spotřebním zbožím a to je zásadní problém. Je to vývoj v našich politických systémech, který stále více eh, stojí na lídrech, kteří spíše jen následují, než aby vedli a uvažují pouze krátkodobě. Krátkozrace je to i nadále v souladu s mezinárodní a evropskou integrací. Tady zůstává otazník. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát, pane profesore. The next, the next item on the agenda. Další bod na pořadu jednání, výměna názor s Katrin Steiler. Eh, Katrin Steiler bohužel musí eh, odejít na letadlo. Budete moci zprávu předložit 24. ledna, tedy dva dny před hlasováním. 25. opravuje se předsedkyně, tedy přímo před hlasováním. Děkuji. Čili 25. ledna prosím stínové zpravodaje, aby eh, s pan Staller komunikovali přímo. Já si dovolím jenom velice stručně. Měli jsme včera, prosím, o klid řízení jednotného trhu. Včera proběhlo užitečné zasedání. Příští týden se setkáme v diskusi nad kompromisními návrhy a doufám, že se nám to podaří všechno připravené předložit 25. Děkuji.